Kolegy. Milé kolegyně a kolegové, děkuji vám za to, že mi věnujete pozornost. Já zde chci přivítat paní vysokou představitelku, paní baronku Ashton. Její přítomnost je mimořádně hodná a zajímavá právě v tuto chvíli. Je to obtížný okamžik pro Evropskou unii s ohledem na to, co se děje na Blízkém východě a v severní Africe. Konstatovali jsme obtíže v ustanovování společného stanoviska mezi 70 členskými státy, stanovisku, které by mělo být současně koherentní, efektivní a věrné hodnotám a principám, na něž se zakládá Evropská unie. Paní baronka Ashton, v sobotu jste se Eh, účastnila na schůzce v Paříži eh, pod záštitou prezidenta Sarkozyho a eh, Včera jsem se účastnila schůzky ministrů zahraničních věcí, která probírala velice delikátní a aktuální témata. Vaše dnešní přítomnost mezi námi je tedy nesmírně aktuální a je také důkazem dialogu, který jste si přála ustavit s naším výborem, také prostřednictvím komisaře Fileho a generálního témníka Vimona. Paní Baronko, témata, která máme na pořadu jednání, jsou mnohá. Je to otázka středomoří, to je snad to nejdůležitější, vývoj, spíše než vývoj, tak involuce, eh, zpětný vývoj v Bosně a Hercegovině, eh, eh, dialog mezi Srby a Kosovany, Somálsko, Izrael a mm, jaderná a přírodní katastrofa, která postihla Japonsko. Nechci nadále eh, ztrácet eh, čas nebo zagrat váš čas a předám nám slovo. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za váš úvod. Vážené kolegyně a kolegové, jenom bych chtěla využít tuto chvíli k tomu, abychom zauvažovali nad tím, co se stalo od našeho posledního setkání. To bylo v říjnu loňského roku. Všichni, myslím, se shodneme na tom, že eh, změny proběhly obrovským eh, tématem, eh, tempem. Byla se na 28 služebních cestách od té doby. A teď se zaměřujeme zcela oprávněně na Líby, na to, co se děje, na změny, k nímž dochází v zemích, které jsou na jih Evropské unii. Samozřejmě, že to je velice aktuální. Sousedství je testem pro Evropskou unii, jak už jsem eh, řekla, jak budeme reagovat na takovéto události v našem sousedství. To ukazuje, jak efektivní je Evropská unie a jak efektivní je taky eh, Evropská soukromější činnost. V posledních dnech, eh, v posledních hodinách jsem byla s japonskými lidmi, se předsedovali Japonska který byl eh, šest dní v úřadě a to bylo opravdu šest velice tvrdých dní. A já jsem jménem Evropské unie všech evropských občanů eh, poslala eh, pozdrav japonským občanům. O Vánocích jsem se zaměřovala na pobřeží Slonoviny. A to je země, která nadále vyvolává eh, obavy, protože tam ještě situace je neklidná, stále ještě nemáme usnesení, eh, které by uspokojivým způsobem eh, dávalo zvolenému prezidentovi vládu nad jeho zemí. Také jsme se zabývali Běloruskem, byly zde obavy ohledně důvěryhodnosti voleb, následně došlo k tlaku eh, k následným schůzím eh, s ministrem Martinovem a nadále spolupracujeme na tom, abychom eh, udržovali tlak takovým způsobem, aby skutečně byl veden dialog s běloruským lidem. Od Poslední schůzky jsme se zabývali také Blízkým východem. Dvakrát jsem byla v Izraeli, setkala, setkala jsem se s palestinskými orgány byla jsem v Mnichově, kdy jsme také jednali. Zde jsme také jednali v Bruselu o eh, Blízkém východě eh, s panem Houtem švítem naším politickým ředitelem. Eh, jsme se setkali s vyjednavači s obou dvou stran, z Palestiny i Izraele. Dvakrát jsem předsedala nukleárním vyjednáváním s Iránem. V každém situace to byly dva dny a snažili jsme se dojít k určitému pokroku ohledně návrhu, který jsme předložili, abychom, před, abychom přesvědčili Irán, aby Eh, šel mírovou cestou a uznal eh, to, že je třeba spolupracovat eh, s jadernými mocnostmi. Byly to obrovské úkoly a nyní mohu říci, máme na stole nadále tedy tyto návrhy a já nadále ty pokračuji v, ve vysílání našich návrhů a čekáme na odpověď. Také pracujeme na vztazích mezi Evropskou unii a NATO. E Eh, to je další důležitý prvek. Eh, včera jsem hovořila s generálním tajemníkem Rasmusenem a setkávám se s ním pravidelně. Zaměřujeme se na to, jak co možná nejlépe spolupracovat. A dalším tématem, které je opět nesmírně důležité, eh, a to je otázka Moldavska a Podněstří. S panem Lavrovem z Moskvy diskutujeme o tom, jakým způsobem dosáhnout pokroku v rozhovorech. Vím, že mnoho poslanců velice zblízka sleduje eh, vyjednávání mezi Srbskem a Kosovem. První schůzka se odehrála, druhá eh, se bude konat eh, ještě v tomto týdnu. Také je pravda, že se zabýváme všemi těmito tématy a v součas, současně také budujeme teprve službu. A to si myslím, že můžeme ukázat Eh, můžeme ukázat, že celá hm, veškerá naše činnost je zaměřena to, abychom budovali mír, demokracii, budovali eh, pokoj, eh, aby lidé mohli požívat svobod, po kterých touží. To je v dialogu Srbsku a Kosova, to je, to je dalším dalším tématem i pro ministry zahraničí, kteří včera na radě hovořili o tom, jaký postoj má zaujmout Evropská unie. Co se Albánie týče, Miroslav Lanček eh, jako můj vyslanec eh, se snažil moderovat dialog mezi eh, předsedou vlády a opozicí. A jak už řekl pan předseda, je třeba uvažovat o Sahelu ze širšího hlediska, je třeba podporovat země, jako je Mali, Mauritania, Niger, eh, dále se dívat eh, hlouběji na Magreb a snažit se vybudovat takový přístup, který bude diferencovat mezi jednotlivými zeměmi a přitom vytvořit eh, celkový strategický postoj k celému regionu tak, abychom řešili ekonomické, bezpečnostní aspekty, obavy, které se týkají obchodování s lidmi, s drogami, a dalších témat, e, která jsou na pořadu jednání v těchto zemích každý den. E, pak je to otázka e, afrického rohu, policejní spolupráce a jak ekonomicky také pomáhat Somálsku, jak budovat, pomáhat budovat vedení v Africe, tak aby měli vedoucí představitele. A abychom podporovali tedy tento region. Jak už jsem uváděla, Evropská Eh, unie se zaměřila na to, aby dlouhodobě budovala hlubokou demokracii, aby podporovala země, které jsou v, v okamžiku změn, eh, transformace, aby budovali svou ekonomiku, svůj, svoje um, sociální eh, uspořádání, institucionální uspořádání tak, aby měly vytvořené ekonomické um, pohled do budoucna, perspektivy, abychom budovali současně instituce, důvěru, Hluboká demokracie se buduje krok za krokem, cihlu po cihle. Není to po každé cesta slávy, ale je nezbytná. Současně je třeba, abychom byli schopni jednat rychle, flexibilně a abychom byli tvořiví, když je to zapotřebí, jako právě teď. Eh, mohla bych to nazvat eh, jako eh, obrovským Eh, takovým tankerem, eh, který ale potřebuje rychlé čluny, eh, které jsou v patřičné chvíli připravené a mohou poskytnout servis, který je třeba. A také SVČ v budoucnosti má e, takto vypadat. Nezapomeňme na to, že teprve budujeme SVČ, jsme teprve na začátku e, jeho činnosti. Je třeba, abychom uvažovali politicky a abychom byli schopni lépe e, jednat v reálném čase. Musíme přemýšlet o všem, co konáme, a abychom všechno, co konáme, konali společně s našimi partnery. Tomu musíme věnovat energii, musíme věnovat energii našim eh, klíčovým vztahům s generálním temníkem eh, to s ním jsem se setkala mnohokrát, eh, hovořím s ním velice pravidelně dnes opět, samozřejmě také se Spojenými státy, s paní Clintonovou a jejím týmem, také velice často spolu hovoříme s generálním tajemníkem Arabské ligy a Mamusu, s níž budu hovořit opět dnes odpoledne s Africkou unii Šampingem. A opět dnes eh, spolu budeme hovořit eh, s panem Rasmussenem, se naposledy hovořili včera, eh, také s Ruskem, se kterou vedeme hluboký dialog s Čínou, Samozřejmě jednáme společně i s jinými zeměmi, nejen s Čínou, ale snažíme se eh, společně tedy podpořit přechod v Tunisku a v Egyptu. A mnoho takovýchto eh, reprezentantů přichází do eh, Bruselu, společně jednáme. A Turecko, Turecko patří k našim opravdu klíčovým strategickým partnerům Eh, velice mm, pravidelně se setkáváme na nejvyšší úrovni. Také jednáme s nevládními organizacemi, s Amnesty International, mezinárodními organizacemi, eh, které se zaměřují na eh, rozvoj a podporu. S podniky hovoříme, s podnikatelskou sférou, s energetickými podniky, abychom věděli, co se děje například ohledně jaderné energie v Japonsku, o tom, co se děje s ropou v Libii, abychom věděli, co se děje v jakýchkoliv regionech. Snažíme se být ve styku s, eh, a v ústavičném kontaktu se všemi, abychom byli schopni celý tento program, který je nesmírně komplexní, mohli vést eh, dál. Eh, a teď opět k sousedství. Ano, došlo k obrovské změně, když Rada bezpečnosti schválila rezoluci 190, 1973. Potřebujeme podporu regionu Arabské ligy eh, pro potřeby tamního eh, lidu. Je třeba, abychom plnili tyto podmínky. A eh, proto bylo zapotřebí, abychom jednali. Úloha Evropské unie, o které jsme diskutovali na Radě pro zahraniční záležitosti včera, došla jednohlasně k tomu, že naše podpora je jasně humanitární, musí být jasně humanitární. A sedm tisíc eh, evropských občanů bylo eh, evakuováno z eh, Libie, přes 4 tisíce z nich prostřednictvím vojenských prostředků. 20 tisíc lidí, někteří bangladešané, egyptiané se dostali domů také prostřednictvím práce a úsilí Evropské unie. Máme stále zaměstnance na hranicích, kteří pomáhají dalším eh, občanům dostat se ven eh, z Libie, Tripoli a Bengázi. Jednáme eh, s lidmi o tom, co se tam děje, abychom měli kontakty, zejména v Bengázi, abychom měli kontakty s tamními obyvateli, kteří znají situaci, abychom viděli, co se děje například s dostupností potravin, vody, léků. Například jednáme s lékaři bez hranic. A Připravujeme se na situaci v Libii v době po ukončení konfliktu. Ano, opět úloha Evropské unie a já jsem vážně přesvědčena, že eh, úloha Evropské unie spočívá v tom, aby eh, umožnila eh, pomoc těm zemím, které si chtějí budovat vlastní budoucnost. Egypt a Tunisko. Byla jsem v Egyptě dvakrát od odchodu Mubaraka. Byli jsme mimochodem první, kdo vítali jeho odchod slyšela jsem všechna tato poselství, že pan prezident, předseda Buzek byl také v Egyptě. A tam lidé říkali, toto je naše země, toto je naše revoluce. Mladí lidé, se kterými jsem se dvakrát sešla eh, na na náměstí Taríka s dalšími, to jsou vůdci budoucnosti, tak eh, tak říkají, teď poprvé hm, po sedmi tisíci letech si budeme volit svého vedoucího představitele. A eh, vidíme, že tam dochází ke změnám, oni také to vidí a chtě, potřebují pomoc. Dám vám příklad. Minister plánování Egypta nyní připravuje program na vybudování milion nových eh, domovů pro eh, egyptiany. Je jich opravdu zapotřebí, zejména mimo eh, Káhiru ve venkovských oblastech. Tato ministrně chce poskytnout také vzdělávání, profesionální vzdělávání pro, pro lidi, aby mohli vytvářet své vlastní drobné podniky, aby eh, mohli nějak eh, si vydělávat a aby viděli, že se skutečně něco děje, že tyto domy vznikají, že se staví, aby měli mm, materiální eh, výsledek. My se snažíme spolupracovat se všemi zeměmi, společně také s EIB a EBRD abychom eh, poskytovali koherentní, koordinovaný eh, eh, postoj, podporu Egyptu. Byli jsme také v Tunisku. Tunisko též potřebuje podporu. Pan Jumping z Africké unie je nyní v Tunisku a já jsem mu řekla, že lidé Eh, jsou velice optimističtí. Je to velký program v Tunisku už připravený, ale potřebujeme, aby se do něj více začlenili lidé, aby bylo jasné, že jim jenom neposkytujeme bezprostředně eh, finanční prostředky, ale aby viděli, co okamžitě lze eh, dosáhnout a aby také viděli, že můžou mít dlouhodobou podporu. My chceme, aby tyto mm, tyto transformace byly úspěšné. A právě proto společně s komisí eh, jsme eh, sestavili společné sdělení s mm, panem předsedou Barosem, abychom společně rozvinuli eh, to, co mohou jednotlivé země učinit prostřednictvím rady. Jsou tu tři cíle. Zaprvé finanční prostředky, schopnost poskytovat pomoc prostřednictvím našich programů a nebo přepracováním našich programů, tak abychom měli flexibilní zdroje, které budou schopny reagovat na potřeby lidí. A k tomu ještě potřebujeme dodatečné zdroje, ať už to jsou zdroje od finančních eh, eh, institucí jako Světová banka, Evropská investiční banka, Evropská banka pro rozvoj. A eh, další, je, mm, další důležitá věc je přístup na trh. Eh, tak, aby eh, tamní aktéři měli tuto možnost, tuto pouto s námi, aby mohli spolupracovat s našimi ekonomikami. A pak je to mobilita, zejména důležitá pro tyto mladé populace, pro studenty, eh, kteří na které může mít blahodárný účinek kontakt s námi, vzdělávání. Napsaní dokumentuje je jedna věc, ale druhá věc je uvést je do reality. A právě proto také potřebujeme mezinárodní koordinaci, to je velice důležité. A proto Evropská unie má tak ústřední úlohu v koordinaci se zeměmi po celém světě kde chceme pomáhat, eh, například jak Turecko pomáhá, eh, Turecko, Austrálie, Rusko, Čína, eh, tak to mohou společně spolupracovat a mm, pom- poskytovat pomoc takovýmto regionům. Pane předsedo, chceme mít jistotu, že opravdu budujeme ten správný prostředek, který bude schopen takovouto práci vykonat. A e, chceme spolupracovat s lidmi, e, aby měli jistotu, že to je jejich země, ve které jsou, jejich revoluce, kterou oni budují, ale že my jim pomáháme, že přitom budujeme mezinárodní partnerství. A společně musíme také jasně sdělit, že naší prací je vybudovat hlubokou demokracii, hluboký ekonomický růst a rozvoj tak, aby e, Tamní obyvatelé věděli, že s námi se jedná o dlouhodobé partnerství, dlouhodobý eh, vztah. Eh, děkuji. Děkuji, paní baronko Ashton. Děkuji vám eh, za vaše vystoupení. Navázala jste na některé věci, které uvádíte ve svém článku v New York Times, ta strategie tří M, peníze, přístup na trh a mobilita. Já bych se vás rád zeptal na něco k prvnímu bodu, to znamená finanční zásah v zemích, o kterých hovoříme. Potřebujeme miliardy eur, to znamená opravdu podstatné částky. A to jak na naléhovou pomoc, tak i na budování infrastruktury a profesní vzdělávání a tak dále. Je velmi těžké najít eh, takovéto finanční zdroje v okamžiku krize. Ale možná je ještě těžší dokázat dobře a správně využít tyto peníze, tyto obrovské peníze a použít je tam, kde lidé opravdu potřebují. Má otázka je, zjistili jsme, kde máme aktivní čestné, důvěryhodné a efektivní protistrany, aby tyto protistrany začaly budovat infrastruktury pro tu, jak vy říkáte, deep democracy. Slovo má kolega Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, rád bych jménem své frakce poděkoval za to, že jste tak rychle přišla mezi nás po včerejší schůzi ministrů zahraničí. Myslím, že by nebylo dobré, paní vysoká představitelko, kdybych vás přivítal novými kritikami. Krize, která se odehrává na jižním břehu Středozemního moře, testuje nové struktury, které vznikly po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. My spolupracujeme s SVČ a vy jste předložila velmi ambiciozní sdělení, kde velmi dobře rozlišujete mezi krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým horizontem, rozlišujete mezi zahraniční politikou a politikou sousedství. A myslím si, že velmi dobře jste uplatnila i rezoluci 1973 OSN. Říkala jste také, že je to nedostatečné, jak žádal parlament o rozšíření bezletové zóny. Myslím, že jste k tomu přistoupila velmi dobře i ve spolupráci s Ligou arabských států. Jsme také velmi rádi, že tento nebyly Spojené státy, ale členské státy Evropské unie, Velká Británie, Francie a Libanon, ti, kteří tedy představili rezoluci 1973 Rady bezpečnosti OSN. Takže to jsou komentáře, které vyvolávají i některé otázky. Nedosáhli jsme toho, aby členské státy Evropské unie, není to vaše vina, v Radě bezpečnosti hlasovali stejným způsobem. A stejná polemika se odehrává i v rámci NATO. Co můžeme udělat, paní Ashton, aby se zlepšila naše koordinace v tomto bodě? Za druhé, přečetl jsem si závěry včerejšího samitu ministru zahraničí kde se říká, že Evropská unie je rozhodnuta uplatňovat eh, rezoluci 1973 Rady bezpečnosti OSN. Víme, že z krátkodobého hlediska nemáme schopnost my sami tuto rezoluci uplatnit. Co můžeme udělat, paní, před, paní představitel, vysoká představitelka, abychom zlepšili a urychlili svůj rozhodovací proces? A za třetí, paní Ashton, byli jsme v Egyptě s několika kolegy, sledovali jsme referendum, jehož výsledkem byla změna ústavy, přečetl jsem si vaše prohlášení o této záležitosti, ale rád bych se vás zeptal na politické hodnocení toho, že 77% účastníků referenda se řídilo doporučením muslimského bratrstva a bývalých představitelů strany prezidenta Mubaraka proti doporučením pana Musa a El Baradej. Chtěl bych říct si na závěr, pane předsedo, že tento parlament byl vždycky velmi kritický, především pokud jde o některá stanoviska, která se projevovala v některých členských státech, především ve Francii. Já bych rád za svou politickou frakci vyjádřil uznání za konzistentnost a odvahu francouzských úřadů, jak postupovali v libijské krizi, protože jako první uznali dizidenty, rebelskou vládu, dále také vyslali ministra zahraničí, který svolal setkání Rady bezpečnosti OSN a výsledkem byla ta zmíněná rezoluce. My jsme za to velmi rádi a jsme rádi, že také Francie byla na úrovni té dlouhodobé tradice. Děkuji. Grazie. Kolegy, vy... Děkuji. Kolegové, chtěl bych vám připomenout, a je mi to líto, že musíme skončit v 17 hodin. A proto vás chci požádat, abyste respektovali řečnický čas. Pro koordinátory to jsou tři minuty. Už nemůžeme nikoho přijmout do seznamu řečníků, protože už jsme přesáhli on limit 17 hodin. Jako další Kolega Vigenin, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit hovořit jen jednu minutu, abych kompenzoval ten čas, který využil pan Salafranka. Vítejte v našem výboru, paní baronko Ashton. My jsme rádi, že v uplynulých týdnech vedete neustálý dialog s naším výborem a s parlamentem. To je velmi důležité abychom vám pomohli identifikovat naše názory a abychom vám pomohli uplatnit vaši strategii. Mám pár otázek nejaktuálnějším, k nejaktuálnějšímu tématu, to je situace v Libii. V uplynulých týdnech jste hovořila o budoucnosti tohoto nového partnerství pro prosperitu ale není úplně jasné, co můžeme udělat, eh, jakou akci můžeme podniknout proti Kadáfimu a jeho silám. Teď říkáte, že EU je připravena uplatňovat rezoluci 1973 v rámci svého mandátu a kompetencí. Můžete nám říci, co se udělá, co bude k dispozici, jaké zdroje budou k dispozici a jaké kroky budou podniknuty. Za druhé, Vede se nějaká diskuze o tom, aby se zabránilo opakování chyb z minulosti? Jaké budou následující kroky? Jaká bude strategie exitu po této vojenské operaci? Po tedy odchodu Kadáfího všichni doufáme, že odejde. V neděli generální tajemník Arabské ligy hovořil o třech zásadách. Žádná invaze, žádné rozdělení Libie a ochrana civilistů. Souhlasíte s tím? To by mohl být dobrý výchozí bod pro rozvoj naší strategie po tomto zákroku. A konečně jste připravena požádat o okamžitou finanční podporu nebo alespoň diskutovat s egyptskými úřady, aby uvolnili takovouto podporu, protože situace v Libii má destabilizující účinky také na Egypt. Více než milion egyptských občanů teď nebude moci posílat své příjmy do Egypta a to bude mít eh, velký dopad také na Egypt. Takže jste také připravena jednat v této otázce s Egyptem? Děkuji. Bene, grazie. Děkuji. Kolega eh, Vigenin je příkladem hodným následování. A nyní má slovo pan kolega Nec. Uh, Uh, paní vysoká představitelko, drzí kolegové, na začátku jste říkala, paní vysoká představitelko, že jste tady od října nebyla. Mně to připadá mnohem kratší. Stalo se toho opravdu hodně a znamená to také, že jste byla velmi dobře zastoupena v mezidobí, což samozřejmě neznamená, že vás nechceme vidět co nejčastěji. Chtěla bych vám poděkovat za to obecné vystoupení které jste zde přednesla. Ale znamená to, že když se podíváme na to, co se děje v celém světě, tak eh, jeden člověk, když je s tím konfrontován, tak má problém toto vše řešit. Teď se chci zmínit o některých specifických otázkách. Zaskočilo mě, když jste hovořila o Libii, tak jste zdůrazňovala hlavně potřebu poskytnout humanitární pomoc a humanitární podporu. Ale, jak říkali předřečníci, neříkala jste toho mnoho o politických cílích a o tom, jakým způsobem by mohly být tyto cíle dosaženy. Samozřejmě to mohou být eh, cíle, které jsou obsaženy v rezoluci Rady bezpečnosti OSN, ale i to je vágní, pokud jde o politické cíle po tomto zákroku. Také jste řekla, že Turecko, a teď vás cituji, je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších strategických partnerů EU. Obecně bych s vámi nemohla více souhlasit, ale ve světle toho je podivné, že Turecko se neúčastnilo pařížské schůzky a samozřejmě se vás nebudu ptát na tuto specifickou situaci, ale možná byste nám mohla říci, jak vy osobně za Evropskou unii pracujete na tom, abyste zapojila Turecko do současné situace a do příštích událostí. A na závěr bych se ráda zmínila o otázce konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. I zde hodiny těkají a spoustu lidí říká, že příští velné zhromáždění OSN by mělo být velmi důležité. Možná byste nám k tomu mohla říci, jak se díváte na tento velmi specifický bod. Děkuji. Děkuji. Kolega Brandner, prosím. Kolegyně. Um, Děkuji. Srdečně vás vítám zde u nás na výboru. Nejdříve k Líbii. Chci vám sdělit eh, to, že Eh, vám nezávidím, že musíte vyjednávat s aktuální německou vládou a chci vám říct, že ne všichni v Německu sdílejí pozici německé současné vlády. A dobře vím, že pravděpodobně to nebylo příliš nápomocné celé věci, že se Německo v té otázce vydalo svou vlastní cestou. Momentálně vám nemůžeme nic vyčítat, když Německo, Francie a Itálie se nedokážou shodnout. Pro vás je to velice obtížná situace a proto se vám omlouvám. Ale i přesto si myslím, že je škoda, že zde, že tedy NATO bude prosazovat zbrojní embargo a ne Evropská unie, protože to byla přesně možnost, eh, kde by Evropská unie mohla ukázat, že je ochotná schopná stát se aktérem. Další věci. Myslím si, že jste zmínila dobré věci o zemích, kde již k revolucím došlo, ale trošku ve vašich komentářích postrádám nějaké plánování pro země, kde to jaksi zatím tak nějak bubla A jsou to země, kde Evropská unie s nima, se kterými má ještě normální vztahy. Jak to například vypadá se Sýrií? Možná bychom měli pozastavit vyjednávání se Sýrií. Co si o tom myslíte? Jemen. Um, Máme stabilizační nástroj pro Jemen, jsou tam určité prostředky pro bezpečnost a tak dále. Chcete nějakým způsobem přehodnotit naši angažovat v Jemenu, západním mm, Maroko, dohoda o rybářství ráda bych, abyste se o tom také nějak, kdybyste se o tom nějakým způsobem zmínila. Jde mi o to, abychom v podstatě vždy nereagovali teprve až na situaci, která se dostaví, ale měli jakýsi plán předem, předem si zvážili, zhodnotili, jak chceme postupovat. A další věc, mám pocit, vy jste malá banku e IB a já bych se chtěla podívat na to, jaký je vlastně mandát této banky. Tato banka často podporovala privatizaci, takže to byly takové úkoly, které nevždy šly ruku v ruce se sociálním pokojem a vývojem. Proto je třeba si znovu zvážit, jaké modely vlastně importujeme, vyvážíme do těchto zemí. A další věc, to je kodex schování, já si myslím, že který se týká zbraní, já si myslím, že ten je třeba rovněž přepracovat, přece není možné, abychom dodávali zbraní do zemí, jako je například Líbie. A podobná věc, co si myslíte o iniciativě Transparency International, která jde v tom směru, abychom se podívali lépe na to, kam vlastně plynou prostředky za ropu a v jaké výši. Děkuji. Kolega Tan. Děkuji, kolega Tanok. Děkuji, pane eh, předsedo. Paní vysoká představitelko, ano, týden je v politice dlouhá doba. A eh, pro Eh, naše jednotu ve společné bezpečnostní zraniční politice, mm, to nebyla tak slavná eh, chvíle. Eh, musíme mít na paměti to, jak jednalo Turecko a že na to se muselo rozhodnout, jak přejmout zodpovědnost za akce. Musíme vám ale poblahopřát, paní vysoká představitelko. Nyní se zaměřujeme na ekonomickou stabilizaci jeho středomorské oblasti, tak aby tam byla respektována demokracie, základní lidská práva. Tuto iniciativu lze jen podpořit. Nicméně, a já jsem chtěl o tomto se nic v Líbii, eh, nehledně na to, co tedy autorizuje eh, rezoluce 1973. Eh, nevím, jak dlouho nebo jak můžeme budovat demokracii, dokud tam je Kadáfi. Ohledně Tuniska jsem chtěla říci, že tamní orgány, volební orgány odmítly zaregistrovat dvě islamistické strany na základě toho, že by vedly diskriminační kampaň proti ženám a jiným náboženským menšinám. Takže to podle mě je eh, správný eh, postup a je třeba, abychom právě takovýto typ demokracie podporovali. Ale v obavě mě zbuzuje Egypt, nehledě na tu revoluci náboženské menšiny, znamená křesení koptové, Americi jsou eh, pronásledováni eh, podle zákona proti rouhání a měli bychom o tomto jednat. Eh, také dochází ke střílení lidé protestujících v Bahrajnu a v dalších zemích. Neměli bychom používat dvojí, dvoje míry například jak tomu bylo i v Syrii a v Jemenu, tam také docházelo ke střelbě. Takže Měli bychom se zaměřovat na jich, ale nezapínat na naše partnery na východu. A měli bychom se držet našeho dlouhodobého příslivu navštívit našeho východního souseda Ukrajinu, která je nyní eh, v, v ohrožení, že by se obí, ubírala politicky směrem, který opravdu není evropský. A e, tam eh, musíme myslet také na Rusko, na slova Putina, který prohlásil, e, že ta bezletová zóna je něco jako křižácká výprava. Eh, pan Medvěděv to eh, trochu zmírňoval. A neměli bychom tedy zapomínat i na další aspekty stávající situace. Kolega Meyer de la GUE, prego. Kolega Meyer za GUE. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Paní Ashton, víte, že většina mé frakce je zcela proti cizímu zásahu při řešení libijského konfliktu. My souhlasíme s tím, co vedlo Rusko, Indii, Brazílii, Čínu a Německo, aby se zdrželi hlasování o této rezoluci, protože máme pocit, že není možno vojensky řešit eh, konflikty, protože takovýchto konfliktů je ve světě 32 a nikoho by nenapadlo, aby do těchto konfliktů zasáhl vojensky. Kromě toho nevíme, co je vlastně cílem této vojenské operace. Někteří říkají, že svrhnout Kadáfího. A hned je to dementováno. Další říkají, že tuto operaci vede jeden stát Evropské unie a pak se říká, že ne. Sejde se NATO a taky zde není dostatečná většina, aby se rozhodlo o tom, zda má NATO vést, vést tuto operaci nebo ne. A nakonec se zavrhne okupační pozemní vojenská operace a najednou jsme v situaci, kdy se selektivně bombarduje a samozřejmě toto bombardování vůbec nerozlišuje, zda se zničí vojenská vozidla anebo civilní cíle. Já si myslím, že generální tajemník OSN už by se měl postavit k tomu jednání. Měl by všechny strany, které se tohoto konfliktu účastní, donutit k jednání, protože to je jediná možná cesta. Já jsem byl s panem Salafrankou také v Egyptě. Nevím, jestli si uvědomujete, jakou roli v minulém století a před minulém století sehrála Evropa v Africe. A ten pocit, který máte v Africe, že každý evropský zásah je dalším zásahem jako ten z minulého století. I Arabská liga, která souhlasila s tímto vzdušným zásahem, nyní žádá, aby se zastavila tato operace, která jde mnohem dále, než je zrušení nebo zničení letecké obrany a dalších vojenských cílů. Já si myslím, že bychom měli ukončit eh, tyto útoky, měli bychom dosáhnout příměří a je jasné, že nejvyšší úroveň mezinárodního společenství v podobě generálního tajemníka OSN by se měla přesunout do Libie a dohlédnout eh, na jednání a na uzavření příměří, protože není jiná cesta. Pan Kadáfi si samozřejmě nezaslouží nic dobrého z demokratického hlediska, ale byl to dobrý přítel paní Merkelové, pana Berlusconiho, pana Sarkozyho a nemůžeme z jednoho dne na druhý ukončit přátelství a přejít v nepřátelství. Děkuji. A na závěr poslední koordinátor, pan Belder, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Enštnová, Měl jsem tu čest eh, a to privilegium před několika dny navštívit se eh, Evropského parlamentu Egypt. Vy sama jste tam rovněž již několikrát byla. K tomu, co jste řekla o pomoci, které se týkají obrovských problémů s výstavou domu a bytu, tak v tomto s vámi pouze souhlasím. V současné době existuje velké množství egyptianů, kteří žijí dokonce na hřbitovech. To je strašná situace. A tady je opravdu nutné, aby Evropská unie podpořila bytovou výstavbu. Takže zde s vámi opravdu z celého srdce souhlasím. Současně bych rád položil jednu otázku. Dozvěděl jsem se od diplomatů, kteří jsou činni v tomto regionu, že finanční výhledy a výhledy na zásobová, nebo možnosti, jak zásobovat potraviny, že toto je problematické, že se hrozí, že nebude dostatek potravin a tak dále. E, máte o tomto informace, jak to vypadá? A další bod, armáda hraje i nadále v Egyptě ústřední úlohu. Bylo nám řečeno, že pokud vojenská nejvyšší rada bude po demokratických volbách e, ochotna přenést moc na nově zvolené před, představitele, tak to bude samozřejmě v pořádku. Ale pokud bude armáda i nadále si udržovat své obrovské imperium, jak potom budou vypadat vůbec možnosti pro Egypt, aby v něm opravdu zavládla demokracie? Děkuji. Slovo má paní Ashton, aby mohla odpovědět. Vážení kolegové, prosím, omezte své příspěvky na minutu a půl, protože jinak nebudeme moc dát slovo všem a snad to nezvládneme ani s tou minutou a půl. Prosím, pokladejte jen jednu, maximálně dva dotazy. Eh, je to otázka spravedlnosti vůči vám všem. Paní baronko, máte slovo. Ano, ano, a joke. Such a Kolik, kolik mám půl hodiny, já vím, že to je jen žert. Pane předsedo, já se to budu snažit zvládnout rychle a odpovědět eh, na co možná nejvíc dotazů. A Eh, budu se zaměřit na, zaměřovat na to, abychom využívali ty prostředky, které máme k dispozici, využili se možná nejlépe. Jedná se o kombinaci zdrojů, které máme v rámci komise a v rámci tedy eh, služby pro činnost, nástrojů, které máme. Proto, abychom se zaměřili na to, jakým způsobem využít prostředky, které máme efektivně a flexibilně, brali v úvahu to, co vy jste také uvedli, a to, že peníze jsou využity správně. A eh, také z těch oblastí, kde dochází k nedostatečnému používání prostředků, abychom ty peníze mohli využít tam, kde je to zapotřebí. Já si myslím, že eh, Evropská investiční banka může investovat do této oblasti. Egypt v současné době má 484 milionů eur eh, z Evropské investiční banky eh, a to bude tedy další dodatečná částka, která může být využita. Pak je to EBRD která tedy s pomocí mandátu, který má, může eh, takto pomoci eh, eh, i Eh, tam nezapomínám na to, že i východní partnerství potřebuje naši podporu. A pak samozřejmě také Světová banka, která s námi též spolupracuje. Takže zapotřebí, abychom se podívali na to, jaké máme zdroje jako členské státy, finanční instituce. Děkuji vám, pane Salafranko, za vaši poznámku ohledně eh, politiky sousedství. Víte, že se snažíme ji restrukturalizovat, aby byla efektivnější, aby byla schopnější reakce. A už jsme eh, se Stefanem vykonali obrovský kus práce právě na tomto úkolu. A musím říci, že mm, se nám povedlo už hodně. E, co se týče e, koordinace mezi členskými státy, to je ten e, problém, protože je zde mnoho různých pohledů na věc a realita 27 členských států, které jsou suverénní, které jsou pevně přesvědčeny o svých vlastních právech stanovit svou politiku zejména v oblasti obrany, bude vyžadovat léta. Důležité je to u Rady bezpečnosti, že nikdo nehlasoval proti té rezoluci. A na schůzi ministrů zahraničních věcí jsme dosáhli včera jednohlasnosti ohledně té nejlepší podpory ze strany EU pro možnost tedy poskytování humanitární eh, pomoci eh, a civilní, nebo pomoci civilistům musíme se zaměřovat na to, co můžeme využít. A mojí úlohou je to, abychom eh, tuto schodu proměnili v akci. Ať už se tedy jedná o Egypt, já vím, že to prošlo k té změně eh, ústavy, vím, že jste to velice bedlivě sledovali. Jedná se tam o velký úspěch při referendu, kdy tam se účastnilo 41-42 lidí. A teď nezbývá, než věřit lidem v Egyptě, eh, že eh, toto referendum přinese své výsledky. Já jsem hovořila s panem Elbardem a dalšími. Eh, oni oba byli kandidáti v prezidentských, pro prezidentské volby, taky aspoň jak já to chápu. Ale eh, v tom spočívá demokracie. Předložíte návrhy a lidé pak hlasují. Je třeba budovat politické strany, instituce v Egyptě. A jednou z těch diskuzí, které byly pro mne velice důležité v Egyptě, je to, kolik eh, lidí spolupracuje na politickém procesu a chtělo eh, delší čas na to, aby ten politický proces byl připravenější. To znamená, že eh, oni vědí, že, že potřebí mít určitého času, aby se mohly politické strany rozvinout. Takže jsem chtěla říct, že také pro mne eh, bude takovýto přístup, eh, přístup eh, důležitý v budoucnosti. Souhlasím, pane Vigeně, s vámi. I, ohledně toho prohlášení, jak jedna Evropská unie, Evropská rada ohledně tedy Kadáfího. Stanovila Evropská Eh, Unie si stanovila určité, určitou základní polohu. A eh, akce jsou přijímány na základě této, eh, této základny, tedy této rezoluce OSN. To je pro nás to nejdůležitější. Nám jde o to, abychom zajistili ochranu civilní populace. Přednesu několik ukázek. Kadáfi se zaměřuje na město, které je zhruba 50 km od Bengází Eh, která poskytuje vodu do Bengází. A nám jde o to, abychom zajistili, že voda bude dostupná nadále v Bengází. Takže proto máme tedy eh, personál na místě, abychom zjistili, zda jsou potraviny a voda v Bengází a podobně. Eh, také třeba, abychom zjistili případnou možnost evakuace. Plánujeme dál Eh, vychází zde určité myšlenky ze, ze včerejší schůze ministru zahraničí. A ty koordinujeme společně s NATem, eh, eh, protože na to se také zabývá humanitární pomocí. Na to právě ukončilo svou schůzi a budeme pokračovat dál. Znovu se sejdeme dnes a budeme tedy jednat dál o dalším pokroku. Dialog, který vedeme, je velice silný s Premusou a byla jsem na schůzi s ním, jeho směr je samozřejmě velice jasný. Pro nás je důležitá celá ta rezoluce 1973 a zaměřujeme se na jednotlivé části rezoluce a nyní na implementaci článku 1. Ohledně těch finančních prostředků, které eh, egyptčani eh, posílají eh, nebo posílali, posílali domů, když pracovali v Libii a nyní nemohou, ano. E, vidíme, že tam dochází k určitému deficitu, že mnoho lidí taky utrpělo tím, že, e, že byla zasazena rána e, cestovnímu ruchu těmi událostmi z posledních týdnů a měsíců. E, takže e, budeme jednat s finančními institucemi o tom, jak e, pomáhat takovou situaci vyřešit. Paní Nates hovořila o potřebě humanitární podpory v Libii. Ano, souhlasím. Politický cíl je velice prostý, myslím, že jsem o tom hovořila. Eh, libiští obyvatelé musí být schopni stanovit svou vlastní budoucnost, být v demokracii, mít bezpečnost, respektovaná lidská práva a eh, zástupci, se kterými jsme se do posud sešli, tak ti si přejí demokratickou budoucnost, chtějí mít volené zástupce a chtějí mít taková práva nebo podobná práva, což jsou univerzální hodnoty, které vyznávají i e, naše občané. A toto má vést tedy k politickému e, pokroku. S Tureckem jednáme vytrvale, pan prezident Obama také, e, včera večer konkrétně. Já jsem hovořila velice pravidelně s ministrem zahraničí Turecka. pro nás to má velký význam, protože Turecko je pro nás velký důležitý partner. Vedli jsme také diskuzi eh, ohledně Iránu, Bosny a s Turky spolupracujeme na mnoha eh, věcech. Pak je to otázka míru na Blízkém východu. Eh, jeden z důležitých bodů je, že musíme udělat pokrok. Říkala jsem to jak izraelským, tak palestinským orgánům. Teď více než kdykoliv jinde je zapotřebí, abychom učinili krok vpřed. To je úplně jasné sousedství za těchto podmínek opravdu potřebuje řešení. Doufám, že dojde k takovémuto eh, to pokroku. Bude se konat schůzka kvartetu a společně s vámi čekám, eh, co se stane tedy v září, kdy, kdy je nejzašel lhůta. A byla také zmíněna Sýrie, Bahrain, Maroko, eh, Sahara, Eh, vím, že komisařství se zabývá eh, rybolovem, se zabývá také eh, tímto. To, co nyní koná Marocký král, je velice důležité a snaží se dovést svou zemi vpřed. Nedávno Včera se tedy můj vyslanec vrátil z Bahrajnu. Bahrajn se snaží uklidnit situaci a vést dialog za určitých podmínek a to si myslím, že je velmi důležitá věc. Sýrie je zapotřebí uznat, že, do, že Sýrie už vidí, že dochází ke změnám a snaží se na ně reagovat. A my teď musíme přemýšlet o tom, co dělají tyto země právě v tuto chvíli, jak reagují. A je třeba, abychom eh, všechny tyto změny také reflektovali v našich programech a plánech. Někdy jsme prostě ve vleku událostí, protože události se vyvíjí nesmírně rychle. Pane Tanoku, chtěla jsem se zmínit o dvou věcech konkrétně. Za prvé eh, ta e, tolerance vůči násilí a podobně. E, o náboženské e, toleranci či netoleranci. To bylo opravdu velice důležité téma. Chtěli jsme zajistit, že lidé ze všech e, náboženských vyznání budou e, chráněni. A to bylo také přijetém jednání delegace Evropského parlamentu. A toto, tohoto bylo v Egyptě velice jasně a, a, a rychle dosaženo. Ohledně Ukrajiny ano, ano, sama tam pojedu a jednáme s nimi, ale nyní potřebujeme, aby oni eh, jednali, aby realizovali kroky ohledně eh, dohody eh, o volném obchodu a pan Ban Ki-moon je přesvědčen, že potřebujeme politický proces, který to všude doprovázet. Rezoluce hovoří o mnoha věcech, je velice výmluvná, ale je zapotřebí, aby eh, zde bylo politické řešení, které přinese řešení pro lidi. Nevěřím, že bychom měřili dvěma měrami, ale myslím, opravdu jsem o tom přesvědčena, že se musíme rozhodnout, jaký je rozdíl mezi tím, když spolupracujeme a když někoho izolujeme a co to může působit, protože eh, se snažíme tedy eh, spolupracovat země tam, kde to jde, Snažíme se proto, abychom pomohli lidem, ne kvůli těm eh, eh, režimům, protože někdy je to lepší verze, než je, než je eh, nechat v izolaci. Jen v případě, když dojdeme k tomu názoru, že zapotřebí už nespolupracovat, tak přistupujeme tedy k izolaci. Všechny ekonomické aspekty, všechny aspekty, které se týkají například bydlení, jsou důležitá věc. Děkuji a nyní druhé kolo. Jako první eh, pan Body a potom paní kolegyně Veronik de Kaiser. Děkuji. <clears throat> Paní vysoká představitelko, vývoj v arabském světě nás vede k tomu, že musíme přehodnotit svou politiku sousedství. Doufali jsme, že prostřednictvím tohoto nástroje budeme podporovat demokracii a lidská práva, ale ukazuje se, že velmi často jsme financovali autoritativní režimy. Abychom neopakovali tuto chybu, musíme provést reformu této politiky sousedství a pan Fühle nám poslal odpovídající dokumenty. Má otázka na vás. Co děláme se zeměmi, které patří do evropské politiky sousedství, ale jejichž diktátorský režim pořád ještě přetrvává. Co uděláme se zemí, se sousední zemí, se kterou nás spojí tato společná politika, která potlačuje demonstrace lidu? Stručně řečeno, budeme rozvíjet dohody se zeměmi, jejichž eh, režim se změnil a které se ubírají cestou demokracie. Ale co uděláme s těmi ostatními zeměmi? Počítáme z revizí všech zatím uzavřených dohod v rámci naší politiky sousedství? Děkuji, to bylo zase velmi stručné. Nyní kolegyně de Kaiser, prosím. Děkuji. Paní vysoká představitelko, blahopřeji vám k působení vás osobně a vašeho servisu v rámci arabských revolucí a děkuji vám také za to, že jste mě poslala doplňující informace ohledně posledních změn týkajících se dohody o přidružení Evropa-Izrael. Mám dvě konkrétní otázky. My jsme za vámi, abychom vám pomohli ukázat, že Evropská služba pro vnější činnost je skutečně přidanou hodnotou evropské zahraniční politiky. Jsou zde dvě oblasti, kde mám určité obavy. Za prvé je ta nedávná krize v Japonsku. Viděno vnějšku? tak členské státy se příliš nekoordinovaly. Pokud jde o to, co by se mělo udělat, jaké informace bychom si měli vyměnit, co bychom měli udělat s našimi státními příslušníky, jak eh, začlenit, zařadit tuto jadernou katastrofu a tak dále, co udělat. Eh. Takže by mě zajímalo, jaké ponaučení si berete z té potřeby koordinace, která se ukázala v tomto japonském případě. Další otázka se týká Jižního Sudánu. Ano, budu se snažit být stručná, pane předsedo. Takže na jihu Sudánu tam to vypadá tak, že transformace směrem k demokracii možná neprobíhá tak rychle, jak jsme doufali. A prostřednictvím tohoto návrhu ústavy, která by měla být předložena, prezident Salva neprokazuje dostatečnou otevřenost. Takže možná zde máme tiskovou zprávu, která je velmi výmluvná a mě by zajímalo, jakým způsobem chcete vy podpořit tuto transformaci směrem k demokracii. A děkuji. Tím dodržujte čas. Uh, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku pro paní Ashton. Ohledně toho sdělení z 8. března, s našimi partnery z jižního pobřeží Středozemního moře. My jsme zde přijali několik usnesení, kde žádáme o jasná kritéria pro udělování pokročilého statutu. A má otázka je, předložíte v budoucnosti jasnou cestovní mapu v této záležitosti? Děkuji. Děkuji, pan Lansdorf, prosím. Děkuji. Já bych nejdříve chtěl říci, že mě poněkud překvapilo, že zelení to vidí tak eh, eh, volně ty vojenské zásahy po desetiletích relativně jednoduchého pacifismu se nyní obrací úplně jiným směrem. Chci říci, že musíme, a to si myslím je výsledek čtvrtka i těch dnů předtím, Musíme se zlepšit, co se týče koordinace členských států. francouzské uznání přechodné rady v Bengázi bylo stejně nekoordinované, stejně jako hlasování našich členských států, které jsou členy Rady bezpečnosti. Včera Rada jednomyslně přivítala rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Já si myslím, že toto je přesně naše báze, na základě které bychom měli jednat v Evropské unii. Rada jasně ukázala, že akce v rámci této rezoluce mají být prosazeny, realizovány, že mají být podpořeny. A to diferenciovaným způsobem, to znamená, každý členský stát zde bude hlát svou vlastní úlohu a to si myslím, že je správné. Eh, paní Enčnová, já mám tři velice specifické otázky. Za prvé, poslala se svého vyslance do Bengází. Jaké byly výsledky? Druhá otázka. Eh, závěry rady ohledně Iránu jsou opravdu velmi znepokojivé. Já opravdu nevím, jak můžeme obvinovat v Bahrajnu ty demonstranty za to, že eh, si to vlastně zavinili sami. To si myslím, že je zcela nepřijatelné. Děkuji. Paní Lunáček ze Zelených bude odpovídat na otázku pacifismu. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se zaměřila na Balkán, ale ještě bych řekla pár slov k procesu s paní Ashton a panem Bimontem, pokud jde o komunikaci s poslanci ohledně severoafrické krize. Já bych ráda poděkovala, protože si myslím, že tento proces byl opravdu velmi příkladný, pokud je o zlepšení komunikace. K Balkánu mám dvě otázky. Jedna se týká Bosny a Hercegoviny kdy chcete jmenovat eh, nového vedoucího delegace, protože od minulého června tam nikdo není a já si myslím, že je velmi důležité mít tam na místě někoho. A pokud jde o eh, dialog eh, mezi Kosovem a Srbskem. To je velmi důležitý proces a je to vlastně poprvé od vyhlášení nezávislosti Kosova před více než třemi lety, kdy tyto země sedí za jedním stolem a diskutují o možnosti, jak zlepšit situaci pro své občany. Já jsem tam byla minulý týden, ale vypadá to tak, že v Kosovu mají pocit, že jenom Srbsko z těch jednání bude něco mít. Takže co děláte vy? Jedna důležitá věc by bylo zahájit vízový dialog. Co děláte, abyste v rámci komise zatlačena na paní Malstrem, aby se v tom začalo něco dělat a aby lidé v Kosovu začali znovu věřit, že je chceme v Evropské unii. Děkuji. Kolega Atkins, e poi... kolega Atkins a poté Pancery. Pane předsedo, děkuji. Paní Ashton, myslím, že vaše mise je nesplnitelná, vzhledem k tomu, že je tu nesoulad mezi Radou pro zahraniční a členskými státy, které nevyhnutelně eh, budou eh, řídit svou suverenitu podle svých vlastních eh, zájmů a svá rozhodnutí podle svých zájmů. Vy víte, jak vypadá britský systém. Nebylo by rozumé mít nějakého mm, ministra, který by se zabýval každodenními věcmi, Eh, takže vy byste se zabývala těmi důležitějšími a pak byste měla nějakého náměstka. Eh, to, co se děje v Gáze a v Izraeli, je opravdu nešťastné a myslím, že mnozí lidé tento názor mají. Třeba, že na to jsou také sporné názory. Eh, má dojít ke schůzce kvarteta. Nemyslíte si, že by bylo na čase, abychom pozbudili Evropskou unii k tomu, aby se stala hráčem spíše než plátcem a aby e, začal řešit některé potíže. Panceri. Pan Panceri. Jen jeden komentář. Nikomu asi neuchází rozdíl mezi tím, že potřebujeme společnou e, působnost a, a pak na druhé straně je tu otázka e, vůle a chutě Eh, mám tři dotazy. Plná aplikace rezoluce 1973, ale kdybychom měli jít za, ne, za tyto hranice, co se stane? Za druhé, evropská akce nebo jaká evropská akce se může eh, použít k tomu, abychom eh, překonali spory. Já vím, že, eh, nebo ten nezdělím to nadšení kolegy eh, Salafranky, ale eh, musím uznat to, co učinil pan Sarkozy. Nicméně tu otázka také osobního protagonismu. Takže bychom měli mít toto všechno na paměti a najít nějaké řešení. A také ve tři, za třetí v Paříži byla Arabská liga, nikoli Africká unie a Africká, Arabská liga nakonec ale Eh, odklonila od eh, toho hlavního proudu. A takže mm, je zapotřebí, abychom jednali společně, protože jinak by takovýto eh, výsledek měl negativní dopad, riskantní dopad na další vývoj, jak chcete uchovat dobré vztahy s těmito, nebo vztahy s těmito dvěma důležitými realitami. Děkuji. Slovo má kolegyně Autala. Děkuji vám, pane předsedo. Mám dvě věci. Bylo zmíněno, že v tuto chvíli dochází k dramatickým událostím v mnoha zemích. Například ve mně zbuzuje obavy to, co se teď děje v Sýrii. Zdá se, že 20 tisíc lidí protestovalo zabíjení bezpečnostních složek z minulého týdne, které zabily teda dvě osoby. Eh, a a při pohřbu byli tedy přivítáni slzným plynem. E, jak budeme jednat s některými zeměmi v severní Africe, na Blízkém a Středním výchově, východě? E, zdá se, že pak skutečně e, nemyslíme vážně to, co píšeme, to, co je napsáno v našich politikách proti autoritářským Eh, režimu, Paní Ashton, co může Evropská unie učinit, eh, aby přesvědčila Syrii, že musí přestat v potlačování základních eh, práv svých občanů? A za druhé, paní Ashton, velice by mě zajímalo, zda byste nám mohla trochu popsat, jak má být využitelné to situační e, středisko, které má být součástí Evropské služby pro vnější činnost. Ještě jsme úplně neprodiskutovali, jakou úlohu má mít, nebo potenciální úlohu má mít. Můžete nám to vysvětlit? Výborně, poslední dva řečníci, kolega Matlener a kolega Kampen. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Eš... Děkuji, pane předsedo. Paní Eštnová, koho Jaké telefonní číslo se má vytočit, pokud chceme zjistit něco o zahraniční politice v EU? Ne, nevoláme, nevolá se vás, ale vás se spíš panu Cameronovi, panu Sarkozymu či paní Merklové, protože vaše důvěryhodnost, vaše kredibilita v posledních týdnech naprosto zmizela. Jste zcela nepotřebná. Sice se snažíte, navštěvujete místa na celém světě, ale vaše návštěvy jsou zcela irrelevantní, protože Němci si dělají svou politiku, francouzi také, nizozemci rovněž. Tak to vypadá skutečnost. Neexistuje vůbec žádný společný základ pro společnou zahraniční politiku. Já nejsem jediný, eh, kdo toho lituje, ale litují toho zejména daňoví poplatníci. Například v Nizozemsku eh, daňoví poplatníci platí velké finanční prostředky za vaši zcela zbytečnou funkci. Není k Africe a k problémům na Blízkém východě. Jemen. Zde eh, dochází k převzetí země islamistickými teroristy. To v nás vyvolává obavy v tom smyslu, že by se z Jemenu mohl stát nový Afghánistán. Co je možné udělat a jak vidíte budoucnost Jemenu? Nebo eh, boj proti barbarství na severu Afriky? To je otázka, která zabíná se kterou se zabýváme my všichni. Jakým způsobem můžeme na severu Afriky odstranit z moci islamistické fundamentalisty? Jak můžeme vysvětlit lidem to, aby tedy pochopili, koho vlastně volí, že volí strašné islamistické fašisty? Děkuji. Kolega Kampel. Děkuji. Paní Baronko, na posledním plenárním zasedání jste řekla, že Evropská služba pro vnější činnost má pouze polovinu eh, rozpočtu než eh, britská diplomatická služba. Přitom eh, máte jeden a půlkrát více zaměstnanců a teď si objednáváte 200 limuzín. Máme nových 44 velvyslanectví EU. Cestuje se daleko, aby byly poskytnuty ty základní služby, pokud jde o pasy a tak dále. Takže dvě otázky. Můžeme dostat zpátky své peníze, prosím, můžeme je utratit lépe. A za druhé, vzhledem k tomu, že SVČ nezískala důvěryhodnost a neuspěla ani v Libii, tak proč by měla pokračovat? Děkuji. La parola alla... Slovo má paní vysoká představitelka baronka Ashton, vyslechneme si ji pozorně. Okay, thank you. Let me... Děkuji. Začnu tou otázkou, která se týká toho, co uděláme, abychom pojednali autoritářské režimy a zda musíme zrevidovat proces, který jsme zahájili. Já už jsem o tom hovořila dříve. A z diskuze vyplynula otázka, když se snažíme zaangažovat tyto státy, tak jak to děláme a jakým způsobem sledujeme tuto zaangažovanost, abychom se postupně potom mohli stáhnout. Já jsem nikdy eh, nepodceňovala sílu této unie v jednání se třetími zeměmi. Musím říci, že každé slovo, které jsem kdy řekla je čteno velmi pozorně všemi, kteří se snaží dosáhnout té změny režimu. Za druhé, musím říci, že ekonomické sankce jsou určeny tak, aby působily proti zemím a ne proti obyčejným e, občanům. Nicméně držím se pořád zásady, že tam, kde je to možné, tak tam se snažíme zaangažovat tuto zemi a měli bychom mít spektrum od izolace po plnou zaangažovanost. A a toho právě se snažíme dosáhnout v rámci politiky sousedství. Paní de Kaiser hovořila o Japonsku. Já myslím, že jsme se velmi dobře postavili k té podpoře, kterou jsme nabídli Japonsku téměř okamžitě. Požádali o podporu, my jsme jim poskytli podporu. Jakmile formálně požádají o podporu, tak to určitě uděláme. Oni potřebují především podporu, která potom bude udržitelná samo na míst, sama na místě, protože do některých oblastí musíme jít a, a podporovat je, pokud je o potraviny a tak dále, takže na to se díváme a náš velvyslanec je do toho velmi zapojen. Pokud o koordinaci mezi členskými státy, tak to má pořád ještě na starosti rotující předsednictví. A musím zdát čest Maďarsku, protože pojednávají uh, celou řadu těchto věcí zároveň. Velvyslanci na místě dělají opravdu skvělou práci. Komise se na to zítra podívá také. Ale je důležité usilovat o zefektivnění této koordinace. Dělali jsme toho poměrně dost v Bruselu, když jsme se rozhodli podpořit předsednictví a upravit koordinaci, ale je to počátek, takže je to opravdu velmi složité a máte pravdu, když na to upozorňujete. Sudan. Jak víte, máme novou strategii, která se snaží vytvářet takové věci, jako je rozvojová pomoc, řešení konfliktu a tak dále. Klademe důraz na základní práva, to je opravdu v Súdanu zásadní. A teď usilujeme také o rovnováhu se severem. Bojím se o situaci v Darfuru. Tam to násilí je opravdu velmi znepokojivé a snažíme se pomoci v této oblasti. Souhlasím s vámi. Uh, Pan Preda, eh, cestovní mapa a pokročilý statut, ano, souhlasíme. Snažíme se zrevidovat eh, politiku sousedství, abychom měli platné nástroje a platnou cestovní mapu, která bude ukazovat na tu cestu, která nám umožní zamyslet se nad tím, jakým způsobem a jak efektivně bychom mohli fungovat. Jeden z příkladů je Egypt. Když jsem hovořila s novým eh, ministrem zahraničí a ministriní plánování a novým premiérem, tak jsme si říkali, že nám jasno, co chceme, čeho chceme dosáhnout a poskytneme to. Ale také chceme, aby ti ostatní splnili to, co slíbili. Takže chceme vzájemnou odpovědnost. A to si myslím, že je velmi důležité. Musíme se ujistit, že uděláme to, co řekneme. Pokud řekneme, že dáme peníze do budování demokracie, tak ta demokracie musí být vybudována. Když řekneme, že budeme podporovat malé a střední podniky, musíme se ujistit, že ty peníze půjdou malým a středním podnikům. Musíme se podívat na to, zda jsme skutečně tak efektivní, jako chceme. Ale musíme být také nároční musíme dát lidem peníze na to, aby mohli tyto věci dělat. A pan Lansdorf, Bengázi, vy jste tam taky byli. Náš zástupce hovořil s některými skupinami lidí v terénu. A někteří lidé jsou velmi přesvědčeni o tom, že chtějí demokracii, chtějí svobodu. Je tam opravdu mezi lidmi velké odhodlání, kteří chtějí využít této příležitosti a chtějí provést změnu. Před tímto konfliktem Kadáfi nebyl tak blízko Bengází. Můj velvyslanec si také ověřoval, zda mají lidé v Bengází dost zdrojů, dost prostředků. A hovořil také se CRC o tom, co by se mohlo ještě udělat. Také se tam řešily dlouhodobé návrhy, co bychom potřebovali, abychom je podpořili do budoucna. až se vydají na cestu demokracie. Takže z toho jsme získali spoustu informací. Pokud jde o reprezentativitu eh, Národní transformační rady, dělali jste tam nějaké hodnocení? Rada se skládá z 31 členů a někteří z nich eh, jsou zástupci režimu, někteří eh, přišli z Libie, někteří žili za hranicemi. Já si myslím, že je na lidech, aby rozhodli, kdo je povede. A my s nimi budeme pracovat, až se vydej na tuto cestu, to určitě. Jak víte, ten můj asistent nebo náměstek, ten není ve smlouvě, takže je těžké někoho si vymyslet někoho takového si prostě připravit. Bylo by velmi obtížné navrhnout další zdroje pro takovéhoto náměstka. Blízký východ a Gaza. Víte, jak mě velmi Gaza zajímá a jak eh, je důležité zajistit eh, přístup eh, lidí v pásmu Gazy k potravinám a tak dále. Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom podpořili otevřenost a navrhli jsme 5 milionů euro. Dali jsme to do infrastruktury, aby se Karam Šalom opravdu otevřel. Bezpečnost je důležitá, ale chceme pomoci také hospodářství. Já jsem přesvědčena o tom, že musíme udělat více, aby lidé v pásmu Gazy začali mít pocit, že mají šanci pro budoucnost. Pane Panzery, Africká unie, ano, to je velmi důležitá složka, já jsem s nimi hovořila na páteční schůzce. Africká unie a Arabská liga jsou velmi důležité organizace pro nás skuteční partneři. Paní Hautala, já vím, co se v Syrii děje, jsem si toho vědomá. Sledovali jsme to od vypuknutí násilí ve městech. Když se vracím k té otázce zaangažovanosti a izolace, tak my jsme už vyslali určité signály a musíme počkat na to, co se stane. V současné době se na to lidé dívají. Ale kombinace věcí. Snažíme se co nejrychleji získat informace, abychom zjistili, co se opravdu na místě děje sledovat vývoj situace a získat také informace Eh, od eh, zpravodajských služeb, abychom mohli udělat správné rozhodnutí a udělat to, co bude v tom okamžiku užitečnější. Pan Madlener, já s vámi nesouhlasím. Nevím, co dalšího bych tomu mohla říci. Na jedné straně říkáte, že ztrácím čas a na druhé straně se mě ptáte, co dělám v určitých věcech, takže o co jde. Uh, Jemen to je velmi složitá situace v současné době, nesouhlasím ale s vaší analýzou a setkat se se zahraničními ministry, jak jsem to udělala, dívat se na to, kde je opozice a tak dále. Tam je opravdu důležité podporovat tuto zemi. Tam má opravdu velké problémy. Vím, že se mnou nesouhlasíte nebo s tím, co dělá SVČ, ale Evropská unie je ve světě respektována a vaše země, Nizozemsko taky. Takže prosím, nepodceňujte to, protože spousta lidí se dívá na to, co my děláme a myslí si, že je to skvělé. A pro mě opravdu velké privilegium eh, vystupovat eh, jako zástupkyně EU. Každých eh, pět let se lidé mění na ambasádách všude ve světě Říkáte, že mám jeden a půlkrát více personálu než britská diplomacie. Já myslím, že vy dokážete něco lepšího. Já od vás očekávám opravdu něco lepšího. Alespoň si prosím ověřte fakta. Protože máte plné právo namítat, že Evropská unie by měla mít lidi, kteří budou reprezentovat těch 27 členských států, když budou chtít hovořit jedním eh, hlasem. Já si myslím, že to je důležité a neubírá to Velké Británii ani Nizozemsku nic na bilaterálních vztazích. Já se opravdu snažím využít těch zdrojů, které mě byly dány a chci respektovat daňové poplatníky Evropské unie a uznávám, že se nacházíme v těžké době, ale svět se tak mění a když nebudeme investovat do budoucnosti lidí, na jich od nás, tak eh, budeme platit ještě více. Takže držme se toho, co opravdu můžeme udělat a dělejme to. Terzo round. Začínáme třetí kolo dotazů kolega Lansberger, chci vám připomenout, že řečnický čas je minuta a půl. Prosím, jen jeden dotaz. No, saranno come quella del collega Lansdorf. to nebylo jako u kolegy Lansdorfa. Děkuji vám, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, paní eh, místopředsedkyně, děkujeme za vaši návštěvu. Chci se zeptat na politiku eh, ohledně Libie. Vy osobně a také za EU Eh, prohlašujete, že Kadáfího režim přišel o veškerou legitimitu. Řekněte nám, prosím, váš názor na ruskou iniciativu být zprostředkovatelem při vyjednávání a navrátit tak část legitimity Kadáfímu jako stranu, se kterou lze vyjednávat. Také nám prosím řekněte, zda máte více informací o tom, jaké stanovisko je o tom, že že se jedná o výjimečnou situaci, eh, která není eh, tak podporována. A potom ohledně Bengází, tam se může stát, že jde k určitému eh, rozdělení Líbie a bylo by tedy možné, aby vznikl takto zamrzlý konflikt a to také s přispěním EU. Tentokrát by tento konflikt byl v Severní Africe. Děkuji kolegyně Kopa, jako další pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych se ráda vrátila k Líbii. Zatím ještě nemáme žádnou strategickou analýzu, situace v zemi. Nevíme, čemu tam došlo a co by měla učinit Evropská unie, či co zamýšlí učinit Evropská unie. Dobře víme, že tam máme tedy ozbrojené konflikty, situace eskaluje. Samozřejmě my chceme podpořit demokracii, lidská práva a tak dále. S tím samozřejmě všichni souhlasíme, ale jak vypadá strategický cíl Evropské unie? Má Kadáfi odejít? Když potom budeme eh, vyjednávat s těmi, mm, eh, tedy s jinými lidmi než s Kadáfím, jak to tedy dopadne? A jak budete zacházet s členskými státy? V současné době Evropská unie tak nějak pokulhává za NATEM a členské státy eh, vlastně jednají na vlastní pěst. Po schůzce ministrů zahraničních věcí nám řekl zástupce OSVČ, že, eh, vaše, eh, že OSVČ se nachází v stavu eh, opatrného plánování a nedokázal nám vysvětlit, co to vlastně znamená, co se skrývá za jeho slovy. Mohla byste vy nám toto osvětlit? Kolega Vosnas Angurakis. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát paní vysoké představitelce k velkým úspěchům v, v situaci, kdy je tolik aspektů proti. Mám tři dotazy, které souvisejí s Libí. Za prvé, jedná se o volání Arabské ligy po eh, bezletové zóně a dohodnutí postoje s Abusou. Jak nyní vypadá vaše dohoda s Arabskou ligou? A vzhledem k dalšímu ehm, střílení pana Kadáfího na eh, civilisty v Mšratu, měla Měli bychom, mělo by do této eh, rezoluce být také zašleněno, že pan Kadafi je legitimní cíl. Včera se diskutovalo na Radě pro zahraniční záležitosti, jaký je konečný cíl naší intervence a jak byste ho popsala. Na to se vás chci zeptat. Až Spojené státy, eh, jak říkají během pár dní, předají vedení této operace, eh, kdo převezme velení NATO nebo eh, spojené velení Britů a Francouzů nebo někdo jiný? Děkuji, kolega Angurakis a pak pan Orten. Děkuji, pane předsedo. Arabská liga stáhla svou podporu imperialistické války, jak jsme se právě dozvěděli. A nyní mám tedy otázku na paní vysokou představitelku. Platí i nadále rozhodnutí z 11.3. rozhodnutí a řady bezpečnosti? Jsou to určité termíny, které odpovídají na to, Eh, bylo to porozhodnutí eh, z 10.3., které se týkalo zásahu paní vysoká představitelko, myslím si, že tato válka je zcela ilegální a eh, pokud bych zde mohl citovat Immanuela Kanta a jedny německé noviny to rovněž činili, musí to skončit teď a nyní tyto letecké útaky. Musí se skončit těmito útoky, protože se jedná o imperialistickou válku, která vůbec nemá co dočinění s porušováním lidských práv. Samozřejmě, Kadáfiho režim eh, porušoval lidská práva. Syn Kadáfiho, jak jistě dobře víte, obdržel svůj doktorský titul ve Spojeném království a navíc se dostal například stipendium v Rakousku. Já si téměř nedokážu představit, že by britská letadla bombardovala také Jemen, Bahrajn a nějaké další země. A rovněž bych se nyní vrátil k vyjádření ministra obrany Belgie, respektive nejvyššího velitele ozbrojených sil. On řekl, že ano, skutečně existuje vojenský zásah a to řekl před zásahem a řekl, že by k němu nemělo dojít a ono k němu ovšem došlo. Co teda budeme dělat? V podstatě se jedná o okupaci země. Děkuji. Slovo má kolega Van Orten a pak Kreislofer. Děkuji, pane předsedo. Teď je čas na solidaritu. Teď bychom se neměli snažit prosadit eh, instituce nebo ambice institucí EU. Samozřejmě společná zahraniční a bezpečnostní politika je irrelevantní, ale možná bychom mohli přispět jiným způsobem. Třeba ujistit Turecko, že je chceme do Evropské unie a získat jeho podporu. Za druhé, podpořit arabský závazek a za třetí, hospodářská pomoc ohledem na to, že peněz je málo. A můžu také říci, pane předsedo, že samozřejmě Evropská unie už přispěla 16 miliardami v uplynulých 15 letech severoafrickým ekonomikám. A já bych se rád zeptal paní baronky, co uděláte, abyste změnili přístup EU, protože naše peníze toho moc nepřinesly, pokud o tuto investici. Takže jak chcete dělat věci jinak? A říkala jste kolik jste toho udělala? Možná byste se mohla zaměřit pouze na jednu nebo dvě věci. A pokud jde o peníze, zapomeňme na auta. Ale co třeba těch 8,6 milionů eur, které jsou právě teď určeny na tendry pro konzultanty v oblasti lidských zdrojů. Děkuji. La parola kolega Kreis... Děkuji. Děkuji, Kreisdorfer. A pak? Kolega Galer. Vážené kolegyně, vážení kolegové, revoluční procesy mají nepříjemnou vlastnost a totiž, že v podstatě jsou vždy velice nepřehledné a zůstávají a není jasné, zda to, co z toho vyjde, opravdu bude to, co my si všichni přejeme. Bohužel je tomu tak, že Eh, celá věc tedy je velice nepřehledná a jak řekl kolega Graf Lambsdorff, který zde opakoval neustále argumenty pana Westerveleho, E, který ještě 7.3. jasně říkal, co je třeba k tomu, abychom měli mandát OSN a bohužel došlo k tomu, že veškeré podmínky byly splněny a pan minister zahraničí Německa Westerwelle se potom zdržel hlasování. Tímto způsobem opravdu nelze postupovat. Mám otázku na vás, paní vysoká představitelko. Jaký by měl vypadat budoucí postoj Evropské unie k Bahrajnu? E, tam dochází k tomu, že na náměstí se střílí na demonstranty a ono už to připomíná situaci na náměstí německého klidu covidu v Číně. Eh, eh, nedaleko vlastně existuje vlastně eh, americká flotila, která je tady nečina. A ještě krátkou poznámku. Hm, krása demokratického systému spočívá v tom, že i když to bolí, tak je, si člověk musí vysklednout ve i například hloupé názory, ale když jsou ty názory tak nekvalifikované, jak tomu bohužel došlo před chvílí, tak je to velice politování hodné, bohužel, bohužel v tomto parlamentu k tomu dochází ale vidíme zde tedy jasné osoby, kteří mm, vedou tento trend tímto směrem. Kolega Galer a pak Kelam. Děkuji. Co se týče humanitárních eh, potřeb v Líbii, eh, bylo, byla vedena eh, delegace v, také v Bengázi. Potřebujeme vytvořit civilní misi eh, CSDP nebo SBOP eh, uvnitř Libie a chránit ji vojenskými prostředky? Druhá otázka, ta se týká Ukrajiny. Jak jste mm, řekla, brzy tam pojedete. Můžete se zaměřovat nejen na dohodu o volném obchodu, ale prosím, také se zaměřujte na mm, oslabování eh, svobod a na vliv na eh, struktury, na politiku na mnoha úrovních. A je třeba, abychom eh, toto opravdu reflektovali, když eh, chceme uchovat vztahy jako Evropská unie. Děkuji, pan Kelam. Jako další paní Gomeš. Madame Ashton. Děkuji, paní Ashton. Před dvěma týdny Evropský parlament žádal o zahraniční politiku, která bude koherentní a založená na hodnotách, bude podporovat eh, pro demokratické síly. Udělala jste kus práce v minulosti. Souhlasím s tím, že to není problém koordinace. Vlády členských států mají různé názory, ale mohli bychom vyvodit závěry z této severoafrické krize, že politika založená na hodnotách je praktičtější a realističtější než kdykoliv v minulosti. Když se podíváme na to překvapivé usilování o demokracii a respekt lidských práv v severní Africe a na Blízkém východě. Jste připravena vypracovat dlouhodobý přístup, který by se uplatňoval nejen pro Liby, ale v budoucnosti i pro všechny autoritářské režimy? Jak říkala kolegyně Brantnerová, potřebujeme proaktivní a nejen reaktivní politiku. protože změna směrem k demokracii a právnímu státu je možná opravdu v celé neočekávaných situacích. EU dnes tedy je více oceňována kvůli svým hodnotám než kvůli své reálné politice. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli třetí kolo a slovo má vysoká představitelka na 10 minut. No, Gomez, scusa. Velmi se omlouvám kolegyni Gomeš. I'm, I, I, I... Děkuji. Já vítám tuto interakci s vámi ohledně Severní Afriky a souhlasím také s vámi, že společná bezpečnostní a obraná politika nebyla mobilizována kvůli tomu, aby byla vytvořena bezletová zóna pouze pro humanitární účely. Můžete říct, že členské státy nesouhlasí, ale Lisabonská smlouva vám možná nedala právo na náměstka, ale možná vám taky dává právo vyvinout iniciativu a postavit členské státy před určitou iniciativu v této oblasti, pokud jde o Bahrajn je opravdu, už zde bylo řečeno, že je zde ta hrozná věta, kdy se srovnávají demonstranti s těmi, kdo je utlačují. A já jsem opravdu pobouřena tím, že se zde vůbec nezmiňuje Saudská Arábie, která posílá jednotky do Bahrajnu. A to nám nedělá dobrý kredit, zejména v arabském světě. Já velmi dobře chápu pojem toho nového Marshallova plánu, ty 3M a tak dále. Včera jsme hovořili o Egyptě. Tam EU nemá velmi dobrý imič. To vnímání je to, že jsme až dokonce podporovali Mubaraka. Ale opravdové otázky pro lidi jsou ty, že potřebujeme podporovat demokracii, lidská práva, právní stát a tak dále. A potřebujeme k tomu veřejnou demokracii. Děkuji a teď už opravdu máte 10 minut. Děkuji vám. Pane Landsbergisi, tázal jste se na ztrátu legitimity Kadáfího a na ruskou iniciativu. A já musím říci, že nevím přesně, jak vypadá ta ruská iniciativa. Ale ano, Kadáfi ztratil legitimnost a jakýkoliv závěr musí být ten, že je tu potenciál pro lidi, aby měli novou vládu v Libii, že si nepřejeme, aby došlo ke zmrazenému konfliktu v této části světa. Chceme, aby tam byla země, která bude mít silnou teritoriální integritu. A e, v tomto se odvolávám na e, rezoluci Rady bezpečnosti. E, další otázka byla o komunikačních kanálech, o politikách a e, paní, to byla paní Kopa, a ptala se tak na obezřetné plánování. Obezřetné plánování je jako jedna z možností, které je třeba e, rozvíjet. E, Evropská unie musí být připravená. A bylo zapotřebí, abychom si plánovali tedy celou řadu různých možností, například při různých Eh, druzích podpory. Například, kdyby eh, lidé odjížděli z Líbie, jaký druh podpory bychom pak mohli eh, poskytovat, kdybychom například potřebovali nějakou námořní podporu. A jsme přesvědčeni, že spousta zbraní se dostává do Libie z jihu přes pozemní hranici. Takže se plánovala celá řada různých scénářů, například evakuace, obrovské evakuace, co učinit, jak vyřešit situaci, když bude velký počet eh, evakuovaných lidí a nebudou to jen občané EU eh, a budou to občané ze zemí, které nemohou rychle zajistit jejich transport domů takže jsme se zabývali jednotlivými možnými scénáři, včetně vojenských otázek a dostali jsme se do situace, kdy 17 členských států měli tedy stanovit, co se udělá. E, Lisabonská smlouva o tom hovoří velice jasně, protože je to otázka suverenity zemí členských států, takže potřebujeme koordinaci, ale členské státy budou stanovit e, na e, radě způsob, kterým budeme postupovat a přesně tak Eh, budeme postupovat. Proto je to obezřednostní přístup, protože jsme opatrní hledně toho, jak jednáme. Předseda, to nemohu přijmout. Ohledně těch komunikačních eh, kanálů máte na mysli Libii? Nebyly tam přímé komunikační kanály, máme určité korespondenty, kteří jezdí eh, tam a 5, zejména z OSN, otázka pro každého je, jak spolupracovat s obyvatelstvem, aby obyvatelstvo dosalo té budoucnosti, kterou si přeje. To je výzva. Otázka byla na bezletovou zónu, na Arabskou ligu. Arabská liga byla v sobotu přítomna, jak víte, e, a byla součástí také při komuniké. Eh, a měli jsme, byli jsme v dobrých eh, vztazích. Od počátku mé práce jsme spolupracovali s představiteli Arabské lidy, eh, ligy a velice už se spolupracujeme na tom, co budeme dělat i v budoucnosti. My uznáváme to, co dělá Arabská liga. A Abba Musa bude pravděpodobně prezidentský kandidát v Egyptě. my se zaměřujeme tedy na společné další eh, plánování. Jaký je cíl v Libii? Aby si obyvatelstvo Libie mohli demokraticky zvořit, zvolit svou budoucnost. Takto jsme hovořili s Libijci na mnoha místech. A to je naše skutečná ambice, aby lidé mohli projevit eh, svou eh, vůli a je zapotřebí, aby to postupovalo prostřednictvím různých postupů a Evropská unie k tomu musí napomáhat. Teď předání ze strany Spojených států. Komu to bude na to nebo komu, je to otázka diskusí s NATEM, záleží na, no, na nich, jak se to stanoví. A nicméně jsou vrny diskuze v NATO e, o tom, jak postupovat dál. Pan Angurakis, hovořil jste o tom, že 11. března a 10. března, tedy, e, že se konaly ty schůze, já si nemyslím, že by to bylo nelegální. Rada bezpečnosti tomu dodala eh, legalitu eh, v rezoluci 1973. To bylo velice jasně sděleno a eh, celá akce byla hm, přijata na základě těchto základů, na, základě těchto východisek. Rezoluce prošla, nikdo nehlasoval proti a to je podle mého důležité. Pan Van Orden, Turecko. Naprosto s vámi souhlasím. Je to opravdu zásadní partner. A Přejeme si, aby Turecko jednou bylo členem EU. Já jsem o tom přesvědčena, vždy jsem byla a vždy budu. Spolupráce s Tureckem jako strategickým partnerem je nesmírně důležitá. Věnovala jsem obrovskou část svého e, času na tom, protože oni jsou naším velice důležitým partnerem. A je také důležité, aby zde byly závazky ze strany arabských zemí, to je pravda. Musíme zajistit, aby naše peníze byly využity nejlepším možným způsobem. Já si nemyslím, že bychom mohli říct, že to, co jsme vynaložili, bylo vynaloženo špatně, ale je, to, je zde celá řada dobrých příkladů. Občanské společnosti mohou vykonat více, ale eh, opravdu bylo vykonáno mnohé a mělo to opravdu velice dobrý eh, dopad pro hospodářství, pro společnost, ale eh, nesmíme myslet na to, co, co že, že něco může být využito ne až tak dobře, protože je důležité myslet na to, že mm, eh, je to příležitost a, a v daných zemích je to pro ně je to zkušenost, která je vede k, mm, k pokroku. Pak těch 8,6 milion eur. E, to ukazuje na externí aspekt naší politiky. E, Evropský parlament také toto zdůrazňuje ve e, své práci, takže je pravda, že já jsem trochu znepokojená, když se používají čísla, aniž by byla použita úplně v kontextu. Já nemám zodpovědnost za pětiletý kontrakt, o kterém se zde hovoří, ale tento kontrakt je eh, zaměří na to, aby delegace měla tedy materiály, jejich prostřednictvím bude eh, schopna eh, hovořit a jednat o Evropě. Já jsem se sešla s Bertem Kuprem v Barajnu za Sešla jsem se s delegací krále Bahrajnského dvakrát v posledních několika dnech. Sešla jsem se s mnoha ministry, také zástupci Saudské Arábie a zdůraznila vlastně, jsem, že zapotřebí, aby tam byl zachován klid. Pan Lanzorov eh, eh, se ptal na, eh, na závěry. Ano, obavy v nás zbuzuje Eh, to, že tam je třeba zajistit situaci bez násilí a je třeba být zdrženlivý, uchovat klid. Pak jakým způsobem můžeme podpořit eh, dialog? To je opravdu velice důležitá podmínka, bez které eh, to dál nepůjde a Robert se snaží využívat kontaktů, které máme tak, aby to bylo ve společný prospěch. Snažíme se tady předejít konfliktům ale skutečně s vámi souhlasím, že toto je důležitá věc. Pan Galer a Libie, civilní mise. ochrana vojenskou součástí mise. Musíme se podívat na to, co vlastně máme, jaké máme zdroje. Abychom dosáhli evakuace e, lidí, obyvatel, potřebovali jsme k tomu i vojenské složky, takže je třeba zaručit, že to, co máte, využíváte správně, když potřebujete provést civilní práce, například poskytovat pomoc, poskytovat evakuaci, tak to není vojenský zásah. To je třeba říci velice jasně. A také to třeba dobře naplánovat. A nyní k Ukrajině. Ano, je třeba, aby se zaměřila na demokracii a svobodu. Ehm, zabýváme se dohodou o volném obchodu. Je mi líto, že to nepokračuje rychleji. Je třeba řešit eh, všechny tyto aspekty. A na základě článku nebo na základě toho, co dělám, se zabývám tím, jak postupit dál. Eh, nejde jen o to, co je teď ve světle reflektorů, ale jde o to, abychom byli proaktivní, abychom nyní mluvili s různými zástupci, například eh, s Jordánskem, o ekonomických reformách, o politických reformách, hovoříme s lidmi o eh, Bahrajnu, snažíme se s nimi spolupracovat, spolupracovat s těmito zeměmi, abychom viděli svobodu demokracie, ale nikoli, aby došlo k chaosu. Chceme, aby došlo k přesunu nebo k transformaci co možná nejhladší způsobem. Paní Gomeča, já nesouhlasím eh, s tím, co jste říkala o Egyptu. Byla jsem připravena přijmout kritiku eh, od opozičních eh, stran, ty, ty mladší byly umírnění. je třeba uznat že eh, jsme byli připraveni podporovat eh, Egypt eh, velice mm, čestně. A v tomto smyslu je tedy uznáváno, že Evropská unie chtěla pomáhat. Ale my si musíme také uvědomovat, že tyto země patří jejich obyvatelům a oni si musí rozhodnout o své budoucnosti. Výborně děkuji. Poslední kolo. Slovo má místo předseda parlamentu Rouček a potom kolega Kukan. Grazie, prezidente. Děkuji. Madam Ashton, let me enlarge the question on Bahrain. Rád bych rozšířil tu otázku na Bahrain, také na státy zálivu na Radu pro spolupráci zemí v zálivu. Neměli bychom rozšířit eh, svůj zájem i na tyto státy. Když hovoříme o jižním sousedství, hovoříme o rozvoji, potřebujeme peníze, ale u států v zálivu nepotřebujeme peníze. Tam eh, je rozvoj, tam je prostě spousta golfových hřišť a, a eh, je tam spoustu šejků, kteří podporují a, eh, anglickou první ligu a tak dále, ale nemají tam demokracii. Takže říkáte, že potřebujeme rozvoj, potřebujeme demokracii, jinak nebudeme mít stabilitu, takže neměli bychom společně s Radou pro spolupráci zemí v zálivu vypracovat strategii vývoje, kde bychom samozřejmě zachovali své zájmy v oblasti bezpečnosti a také ekonomické zájmy, ale myslím si, že je to v zájmu jak Evropské unie, tak i zemí zálivu, abychom podporovali větší otevřenost, větší svobodu, větší demokracii. A má druhá otázka, neměli bychom spolupracovat společně na tomto projektu také s Tureckem? Turecko už zde bylo zmíněno, má v této zemi nebo v těchto zemích obrovský vliv, zná tento region, je to také v jejich zájmu, takže mohli bychom s nimi pracovat. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane místo předsedo. A slovo má kolega Kukan a potom Arlaky. Děkuji, pane předsedo, paní Baranko. děkuji vám za vaši práci a za to, že jste přišla mezi nás, abyste s námi o tom diskutovala. Má otázka navazuje na to, co říkala paní Luňáček ohledně Kosova, které očekává s netrpělivostí odpověď. Dialog mezi Bělehradem a Prištinou byl zahájen a to je podle mě krok správným směrem. Co si myslíte o budoucnosti těchto rozhovorů? Protože jsem si četl, že kromě těch očekávaných účastníků zde byl také host, který byl pozván ze ministerstva zahraničí, takže budeme v tomto smyslu pokračovat, budeme zvát ještě další takovéto hosty, anebo ne. Takže jaký je váš názor na rozvoj těchto rozhovorů a také, jak se díváte na možnost zahájení dialogu s kosovskými úřady, pokud jde o udělování víz kosovským občanům. Děkuji. Kolega Arleke a potom kolega Šake. Madam Ashton, just uh, two issues I would like to raise. Jenom dvě věci. Chci se vás zeptat na váš názor o alternativních eh, způsobech řešení severoafrické a blízkovýchodně krize. Máme málo zdrojů, které mohou být do mnoha let rozděleny, 11 10 miliard eur pro tolik zemí. Některé z nich jsou dokonce bohaté, tak si nemyslím, že by to mělo velmi silný dopad. Proč se nesaměříme na jiné způsoby, jak využívat místní zdroje, které jsou velice eh, silné, například využití eh, kapitálu eh, akumulovaného v zahraničí tyrany a jejich sítěmi. A to už je samo sobě začátkem, ale k tomu potřebujete mnohostranné nástroje. Protože když to ponecháte na jednotlivých členských státech, nedostanete se nikam, bude to příliš pomalé. Za druhé, získat eh, ještě větší finanční zdroje eh, lze prostřednictvím tedy eh, z, zbraní, které jsou v oblasti zálivu. Eh, je tam obrovské množství zbraní, eh, jsou tam obrovské investice do zbrojení, eh, které se koncentrují čtyř pěti zemí. A tyto země mohou zbraně využít nesprávným způsobem. Co kdyby se o 50% snížily ty zbrojní objemy? A ty zbylé prostředky by se věnovaly na rozvoj dané oblasti? Šáke. Kolegyně Šáke a jako další kolegyně Nibler. Thank you, President. Welcome, High Representative. We appreciate your... Děkuji. Paní vysoká představitelko, oceňujeme eh, to, jak čelíte tomuto eh, tempu eh, změn. Měli bychom reagovat rychle. Ohledně Iranu vám chci poděkovat zejména jménem iránského lidu v tam, kde se jedná tedy o porušování lidských práv a trest pro ty, kdo jsou nepotrestaní. A ptám se, kdy toto bude mm, konečně mm, připraveno. Jak oceňujete úlohu Iránu v celé oblasti a to zejména v souvislosti s neklidnou situací v Bahrajnu? Děkuji kolegyně Nibler, následně Schulz. Vielen Dank, Frau Děkuji, paní místo předsedkyně ním zde na druhé straně. Paní místo předsedkyně, někteří kolegové již hovořili o Bahrajnu, o politice na arabském poloostrově. Já bych se k tomu ráda vrátila. Paní kolegyně Kaiser vám položila otázku, jak vypadá naše politika, jaké jsou naše cíle, jaké jsou naše strategie k tomu, abychom dosáhli našich cílů v Bahrajnu. Co tam děláme? A jste odpověděla a řekla jste, že se, jste hovořili s králem a se dvěma ministry. Neslepte se na mě, ale to přeci nemůže být odpovědí, to nestačí. A já se vás ptám, kolik kolegů zde v sálu eh, by mohlo formulovat eh, evropskou politiku v tomto směru. A já vás prosím, abyste společně s námi formuloval tuto etiku a strategii pro dosažení těchto cílů a to pro celý region, paní místo předsedkyně komise. Netýká se to pouze Bahrajnu, týká se to i Jemenu a já mám vys- veliké, veliké obavy, když vidím, že na základě prozby eh, vlády Bahrajnu vyslala Saudská Arábie vojenské jednotky do Bahrajnu. Jak to vidíte? Já bych si přála trochu hlubší analýzu. Eh, chtěla bych se tedy zeptat, jak to vypadá s Iránem, jak eh, ten se k tomu staví, jak to bude vypadat. A já bych vás prosila, abyste mě neodbyla tím, že jste hovořila s ministry, ale opravdu nějak obširnějším způsobem to nadnesla. A dále chtěla bych říct jednu věc. Nezlobte se na mě, ale v, v Sýrii v Líbě máme válku od, od eh, víkendu a my odpovídáme humanitární pomocí. To nemůže stačit. Já se vás tam chcete převzít vedoucí úlohu. Prosím, nečekejte na to, co přijde eh, od eh, jednotlivých členských států. 27 členských států, 27 ministrů zahraničí bude mít vždy jiný rozdílný postoj. A já vás prosím, eh, přijděte vy jako první s evropskou pozicí a pokuste se potom přesvědčit ministry zahraničí o tom, že to, co Evropská unie vidí jako strategii a cíl, že toto je třeba prosadit a realizovat. Děkuji. Schulz. A paní Lezing. Eine, eine kurze... Mám takový krátkou reakci na to, co řekl pan Lambsdorff. Dobře vím, že to byly jistě velice dlouhá cesta německých zelených, kteří se vyvinuli ze své pacifistické politice až k tomu, že se snaží pragmaticky jednat z hlediska bezpečnosti politiky, eh, na rozdíl od eh, toho osudového zdržení se německých liberálů, a to bylo jen tak na okraji, paní Eštonová, já moc vůbec nezávidím váš úkol v současné době, vy jste vystaná extrémním očekáváním, extrémním výzvám. A na druhé straně musím a všem upřímně říci, že vy se opravdu angažujete. A když se straším ze strany levice něco o imperialistických zásazích, či, jak řekl pan Putin, křežácká přijatské tažení na to. Eh, samozřejmě my můžeme vykládat rezoluci číslo 1973 různým způsobem, ale jedna věc to není. Není to rezoluce bez mandátu OSN, na rozdíl od Ruska, které má ve dvou zemích vojenské jednotky bez mandátu OSN, které vedlo válku proti Gruzi bez mandátu OSN a nyní má jednotky v Podnětří, v Abcházii a v dalších zemích. Takže si myslím, že z této strany by bylo třeba trochu pokory. A já se chci vás zeptat na jeden věc. Pan Lavrov nám vám zaslal dopis, který se týká řešení podněsterské otázky. A já bych chtěl rád vědět, eh, co konkrétně v tomto dopise navrhuje a, a jak vy na ty jeho návrhy v nejbližší době zareagujete. Kolegyně Lezinka, pak Munis. Paní Ešnonová, a týká se toho, co řekl pan Schulz a Líbě byla bombardována a nebyly bombardovány pouze um, letiště, ale také zbraně, sklady zbraní a tak dále. A možná dokonce došlo i k nezničení lékařských eh, budov a tak dále. Je to opravdu nutné pro prosazení bezletové zóny? To je má otázka. Nejedná se spíše o masivní vojenskou podporu jedné strany v rámci občanské války v Líbii. A to, k tomu se samozřejmě pojí celá řada otázek z hlediska mezinárodního práva, i když se argumentuje tím, že tato opatření jsou kryta bodem 4 rezoluce 1973. Chci se zeptat, není tomu tak, že Arabská liga a další státy vždy byly zcela proti vojenským zásahům? Oni souhlasili pouze s bezletovou zónou. Vy jste se o tom nezmínila a my jsme eh, na výborech vždy hovořili o tom, že je zásadní, aby zásah podpořila Arabská liga. A pak další otázka. Jedná se o strategii. Vždy se zde hovořilo o osvobození libyjského národa. Existuje vůbec nějaká strategie a jaké příklady má tato strategie jako vedoucí. Máme například eh, na mysli příklad v Iráku. Došlo vůbec osvobození iráckého národa? Jak vypadá Afghánistán a strategie tam? Došlo k osvobození afgánského národa? Jak to posuzujete? Já bych chtěla říct, se zeptat mých socialistických a zelených krajanů, zda opravdu eh, nepochybují o eh, legitimaci tohoto zásahu z hlediska mezinárodního práva, protože se zde opravdu jedná o to, že se podpořuje jedna strana občanské války. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Moniz Dorkisa. Pak Koval. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Ashton. Blahopřeji vám k tomu, jak vedete reakci Evropské unie na tuto situaci. Ze všeho nejdříve chci říci, že jsem spokojená, protože španělský parlament podpořil rozhodnutí španělské vlády, že se Španělsko zapojí do plnění rezoluce OSN velkou většinou 336 hlasů pro a pouze 3 hlasy proti. Pokud jde o Jemen, paní Ashton, tak je zde situace, která může vyplynout eh, buď eh, do války, k níž došlo v Libii, anebo může dojít také k transformaci. Velvyslanci byli staženi z Jemenu, prezident navrhl volby v roce 2012 a opozice tento návrh nepřijala. Tento návrh na poslední chvíli ze strany prezidenta. A mě, se, mě by zajímalo, zda vy sledujete vliv na ostatní země v tomto regionu, zda pracujete na možných scénářích a zda už usilujete o rezoluci ze strany Rady bezpečnosti OSN. Zda chcete pomoci mírové transformaci v Jemenu, zda už plánujete preventivní diplomacii, aby se nestalo v Jemenu to, co se odehrává v jiných zemích. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Koval a Potom pan Howitt. Děkuji bardzo. Paní předsedající, e, já też chciałbym... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct si něco o politice sousedství na Blízkém východě. Naši sousedé, sousedé Evropské unie, velice pozorně sledují, jaký vztah máme k politice sousedství. Očekávají jasná slova, jasné gesta z naší strany které budou sloužit jako důkazy toho, že chceme aktivní politickou, eh, politiku sousedství. Nyní k Ukrajině, o které bych rád něco řekl. A rovněž bych chtěl hovořit o situaci v Bělorusku tam pan ministr obrany Čikorský poukázal na to, že by tam mohlo dojít k podobné situaci, která je nyní na severu Afriky. Máme tam vězněně, zadržované osoby a tak dále. Jak zareagujeme na takovou případnou situaci? Eh, nebudeme, nesmíme příliš dlouho vyčkávat, abychom pak nestáli pouze eh, před eh, skutečnostmi, které se již odehrály a nelitovali něčeho, co již je ukončený proces. Kolega Houvěta Pagněvský. Děkuji. Pokud jde o Liby, tak není nic humanitárnějšího než zajištění dodávek pitné vody. A já jsem rád, že jste se o to postarali. Slyšel jsem o těch kontaktech eh, velké, před, vysoké představitelky z Libii, ale zajímalo by mě také, jak je podle vašeho názoru možno uh, udržet a posílit eh, mezinárodní konsensus, pokud jde o vojenskou humanitární akci. Pokud jde o Egypt, já jsem byl také v Egyptě a lidé na náměstí mě neříkali, že by chtěli menší zapojení Evropské unie. Naopak, že chtějí, aby se EU zapojila mnohem více. A jak říkala vysoká představitelka, je třeba respektovat egyptský lid a výsledky referenda. Neznamenají ty blížící se volby a výsledky referenda, že bychom měli podpořit eh, občanskou společnost a strany v Egyptě, že bychom měli také dospět k dohodě s tou egyptskou vojenskou radou, aby eh, volby mohly být eh, už v červnu. Děkuji. Děkuji kolegové za to, že jste dodrželi čas. Kolega Něvský. Благодаря много, госпожо Аштън. Аз имам няколко политически коментара. Първо... Děkuji. Paní vysoká představitelko, rezoluce 1973 je velice jasným vzdělením, že lidská práva nejsou domácí záležitostí. A koncensus o této věci může být nazírán ve světle skutečnosti, že Rusko, Číno nebo Německo nevetovali a nestopli tuto rezoluci. To je pozitivní věc a je to třeba přivítat. Je zjevné, že tu jsou různá stanoviska, a pohledy na věc, ale je to eh, kvalitativně nová etapa v mezinárodních vztazích podle mne. Za druhé, Kadhafi je podporován zeměmi, jako je Bělorusko nebo Srbsko. A to ukazuje, že se nejedná o konflikt mezi islámem a křesťanstvím, ale mezi demokracií a diktátorstvím. Naše strategie by se měla stavět na těchto východiscích, zejména s ohledem na Blízký východ. A za třetí do posud. Jsme měli spíše zjednodušený eh, postoj k Blízkému východu, pokud si to mohu dovolit tak říci. Byli jsme přesvědčeni, že Blízký východ je buď eh, islám, mm, islamistický anebo eh, diktátorský, ale eh, situace je, jak vidíme, mnohem rozmanitější, nyní je nová a dochází k různému vývoji v tomto regionu, což ukazuje, že svět je víc než ropa. Kolega Lexis. Sorry, thank you. Děkuji. Pane předsedo, ještě jedna otázka o Bělorusku, paní vysoká představitelko. Evropský parlament tento rok přijal dvě usnesení o Bělorusku. Vyzývá evropské instituce, aby zahájili jednání s Běloruskem ohledně eh, zjednodušení vízové procedury. Většina europoslanců je přesvědčena, že když se sníží ten vízový poplatek 16 euro, do šengenského prostoru, to je hodně peněz pro běžné běloruské občany, tak to umožní rozvinout kontakty a podpořit demokracii, což povede nebo pomůže ke změně režimu. Kdy začne toto jednání ohledně zjednodušení vízových postupů a readmisní dohody? A jaký bude běloruský postoj k tomuto jednání? Děkuji. Děkuji. Paní Baronko, máte slovo, abyste mohla přednést závěry. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se podívat na všechny tyto otázky, bylo jich opravdu mnoho, takže se pokusím odpovědět eh, na většinu. Pane Roučku, budování strategie pro státy zálivu, to je velmi zajímavé a já si myslím, že eh, příští schůzka bude velmi vhodnou příležitostí k tomu, abychom se setkali se zeměmi zálivu. Vedli jsme s nimi vždy velmi zajímavý dialog. Oni jako první řeknou, že chtějí být nahlíženy jako zvláštní státy a my k ním musíme přistupovat opravdu odstíněně. To je velmi důležité. Souhlasím s vámi, když hovoříte o zapojení Turecka. Znovu, Turecko je nejdůležitější partner v této oblasti vedle Spojených států. A velmi důležitým partnerem právě v tomto regionu, takže to je také velmi zajímavý názor. Děkuji. Pane Kukane, pokud jsem neodpověděla paní Luňáček, tak se teď o to pokusím. Já vím, že je velmi důležité pokračovat v tomto dialogu ohledně eh, osvobození od vízové povinnosti. Myslím si, že je to velmi důležité taky pro Prištinu. A diskutovali jsme o tom s Robertem Cooperem včera večer. Je to opravdu velmi důležité, aby Kosovo vidělo, že tento dialog je pro ně, že je pro jejich budoucnost. A já opravdu chci, aby to pochopili. Pane Kukane, ptal jste se také eh, na to, že zde bylo ministerstvo zahraničí, to bylo velmi důležité pro Prištinu. A velmi dobře to fungovalo přeju těmto rozhovorům eh, hodně úspěchů a jsem velmi ráda, že obě strany na tom takto pracovaly. Pane Arlaky, Marshallův plán. Říkáte, že potřebuje spoustu zdrojů. Ano, s tím souhlasíme. My nevíme, kolik peněz lidé mají, to není možné, ale zmrazit je to můžeme a určitě to také uděláme. Otázka je, komu ale tyto peníze patří a to bude dost důležité. Ale vy hovoříte o tom, že by zde byl plán, který by měl dost zdrojů. Je to založeno na uznání. Některé z těchto zemí měly prostředky, které byly odebrány. Já to chápu. Nejsem si jistá, jestli to můžeme udělat tím způsobem, jak o tom hovoříte vy, ale opravdu si toho cením. Irán a sankce za porušování lidských práv. Ten seznam už máme hotov, říká se zde hladce, takže já se k tomu vrátím, až to bude připraveno. Bude to připraveno velmi brzy. Iránský vliv v Bahrajnu, to je opravdu velmi zajímavá otázka. Na jedné straně nechci, aby to bylo vnímáno jako důvod pro to, že bahrajnská vláda nekomunikuje s demonstranty. Myslím si také, že máme důvod k obavám z tohoto důvodu, z, z této věci, takže to musíme se pokusit vyvážit a chceme, aby to bylo vyvážené. Je velmi důležité, aby tento dialog probíhal a já se k tomu ještě vrátím, protože k tomu byly vzneseny další otázky. Paní Niebler já jsem vůbec nechtěla vyhnout otázce Bahrajnu. Snažila jsem se odpovědět na specifické otázky. Král Bahrajnu předložil návrh k zahájení dialogu bez nějakých předběžných podmínek, aby se začalo diskutovat o věcech, které by postupem času vedly možná k ústavní monarchii nebo něčemu podobnému. Určitě je zde jistý plán. A důležité je, aby se do toho všichni mohli zapojit. Pokud zde budou nějaké předběžné podmínky, tak to zapojení bude ohroženo. A myslím si, že je pravda, že tento dialog by měl začít bez jakýchkoliv předběžných podmínek. My tedy hovoříme s vyslancem krále, tím chceme říci, že si myslíme, že toto je ta správná cesta dopředu, kupředu, protože to násilí v regionu je opravdu velmi znepokojivé. Když jsem tedy hovořila s ministrem zahraničí, tak jsem mu navrhla, že vyšlo někoho, kdo by s nimi mohl hovořit o tom, co chtějí udělat. Měla jsem tedy kontakty nejen s vládou, ale také se čtyřmi velvyslanci z různých států EU, které máme na místě. A ptala jsem se, co by podle nich eh, mělo probíhat, co by se mělo stát. A diskuze budou pokračovat a naším skutečným plánem je podpořit tento dialog mně se zdá, že opozice chce být eh, součástí tohoto dialogu a vláda také. Otázka je, jak to vyřešit, jak to udělat. Takže máme spoustu nápadů a teď pracujeme na tom, jakým způsobem je podpořit a kdo by mohl tomuto procesu na pomoci. Takže jsem se opravdu nesnažila vyhnout odpovědi na tyto otázky. Také si myslím, že musíme odstínit svůj přístup k jednotlivým zemím, protože jsou velmi rozličné a rozmanité. Takže to, co děláme v jedné zemi, je úplně jiné než v zemi jiné, protože se snažíme zapojit eh, tyto země, ale nesnažíme se jim nic vnucovat a to je opravdu výzva. 27 členských států, ale evropské stanovisko by mělo být jednotné, já bych ho měla hájit. A Já potřebuji těch 27 členských států pro svou práci. A opravdu skvělé je, když se 27 členských států zhodne na jedné pozici a potom ji hájí. V mírovém procesu na Blízkém východě máme mnohem silnější hlas, protože mohu hovořit za 27 členských států, ale členské státy také musí cítit, že jsou svrchované, protože mohou eh, pronášet své vlastní názory. Pokud jde o Radu bezpečnosti a rezoluci, tak nikdo nehlasoval proti. A není překvapující, že v tomto procesu je hodně diskuzí, ale já předkládám iniciativy, já předkládám návrhy a potom Evropská unie musí společně rozhodnout, co budeme dělat. Takže já tyto věci iniciuji, ale potom, když jdeme ke konkrétním věcím, ta, věcem, tak lidé se musí shodnout. A proto byla ta včerejší schůzka tak důležitá. Pane Šulci, podněstří. Já myslím, že se v podstatě shodneme na tom, eh, k čemu bychom měli dospět. A když jsem před několika týdny hovořila s ministerstvem Moldavska a také o Rusku, tak je velmi jasné, čeho chceme dosáhnout. Chceme, aby Podněstří mělo zajištěno svou budoucnost eh, v rámci Moldavska. Ale otázka je, jak k tomu máme dospět. A já chci efektivněji komunikovat s Ruskem, abychom posunuli tyto rozhovory vpřed. To je velmi obtížný problém, protože všichni vědí, čeho chtějí dosáhnout. A teď ale jde o to určit, jakým způsobem se k tomuto cíli můžeme dostat. Je to také důležité. Nesmíme zapomenout, že máme spoustu dalších problémů, které nás teď tíží, především tedy jižní partnerství. A to je věc, která nás bude opravdu zajímat po následující týdny. Paní Lezenk, bezletová zóna, Arabská liga, návrh Arabské ligy, který je velmi důležitý. Ano, s tím souhlasím. Je to také velmi složité. To, co uděláme s našimi sousedy, to je velmi komplikované, protože každá země má celou řadu komplexních záležitostí, které musíme uznat a respektovat. Nejde pouze o to, jakou akci bychom mohli podniknout eh, v Libii nebo v Tunisku nebo v Egyptě, jakou podporu bychom mohli poskytnout Bahrajnu. Otázka je, co bychom měli udělat, abychom lidi podporovali co nejefektivněji. A je to různé v různých zemích, já se za to neomlouvám, ale je to velmi složité. Nikdo nepředpokládal, když jsme se vrátili po dovolených eh, po novém roce, kde budeme za několik týdnů já jsem vám mohla říci, které země mě tehdy dělaly starosti. Byl to Sudan v té době, eh, pobřeží Slonoviny, ano, ty mě také dělali starosti v té době a dělají mě starosti i nadále, ale rozhodně jsem si nepředstavovala, že se dostaneme do takovéto situace a že budeme diskutovat o tom, jak nejlépe spolupracovat s partnery v těchto oblastech a jak podporovat lid těchto zemí. A proto je Arabská liga tak důležitá a proto neustále vedeme s nimi tento dialog a budeme tak pokračovat i v budoucnosti. A já opravdu velmi respektuji práci Arabské ligy a budu i nadále s nimi spolupracovat. Paní Muniz, Jemen. Když se na něj podíváme dnes, tak eh, Jemen naplňuje moje nejhorší obavy. Setkali jsme se s prezidentem Jemenu a ministrem zahraničí v uplynulých měsících a snažili jsme se je přesvědčit, aby efektivněji začali komunikovat eh, s opozičními stranami. A výzva spočívá v tom, jak se ujistit, že budeme pokračovat eh, ve snaze podnítit tento dialog za podmínek, které jsou ještě méně příhodné než v minulosti, protože návrh prezidenta opozice odmítla. My je samozřejmě podporujeme v tom, aby pokračovali v dialogu, ale situace se velmi rychle vyvíjí, takže se musíme podívat na to, jak vypadá současná situace. A to je velmi znepokojivé. A jak říkám, naplňuje to mé nejhorší obavy. Pan Koval Politika sousedství, která by měla být zacílenější, ano. Politika sousedství musí být eh, schopna reagovat, eh, lépe reagovat a lépe rozlišovat, eh, být flexibilní, uznávat, poznávat, co je třeba udělat v jednotlivých zemích a musí být schopna co nejrychleji uvolnit zdroje v terénu. Musíme být rychlejší, lepší a chytřejší v tom, co děláme a to je právě cíl této revize. Bělorusko. Včera jsme hovořili o Bělorusku a rozhodli jsme se rozšířit tato opatření. Setkala jsem se s lídry běloruské opozice, když byli tedy propouštěni z vězení, nebo jsem hovořila s jejich rodinnými příslušníky. To je opravdu hrozná situace a já jsem se setkala s lidmi ze zastupitelství a jasně jsem jim řekla, co od Běloruska očekáváme a já opravdu s obavami sleduji, že se neubírají správným směrem, takže eh, chceme mít na jedné straně restriktivní opatření, ale také podporovat dialog, protože je to velmi důležité. Pane Hauete, Mezinárodní konsensus je důležitý, ten existuje. Lidé velmi úzce spolupracují z různých perspektiv, ale spolupracují opravdu úzce různými způsoby. Mladí lidé chtějí více Evropy. Ano, s vámi souhlasím. Říkají nám, pomozte nám, my potřebujeme vaši podporu. Eh, předčasné volby to je také výzva a bude to pokračovat a, a mladí lidé se na to chtějí připravit a my jim v tom pomůžeme všemi možnými způsoby, ale také potřebujeme, aby nás pozvali, abychom mohli pozorovat jejich volby. A my jsme se pokusili na tom pracovat už minulý týden. Paní Něvsky Zjednodušený přístup, já nevím, jestli se můžeme na věci dívat tak, jak je popisujete. to není soubor různých tradic, které by stály proti sobě. Hodnoty lidí v tomto regionu jsou úplně stejné jako naše hodnoty. To nejsou jen evropské hodnoty, jsou to hodnoty univerzální a já si myslím, že musíme pracovat s lidmi a snažit se dosáhnout respektu těchto hodnot a neměli bychom to příliš zjednodušovat. Bělorusko, pane Palecky si, tak eh, tam máme vyjednávací mandát. Bylo to 28. února, pokud jde o víza. Takže zatím ještě nezačala jednání, ale budeme vás informovat. Děkuji, pane předsedo. Hovořila jsem příliš dlouze, déle než jsem chtěla. Někdo se mě ptal, proč toho nedělá méně. Já jsem se podívala na to, kolik věcí jsme tady pokryli a opravdu mě zajímalo, co byste řekli, kdyby já vám řekla, ne, tímhle já se nezabývám. Takže ještě jednou vám děkuji za podporu parlamentu a za podporu pro Evropskou službu pro vnější činnost. To vypadá to jako, když eh, letíte letadlem, kterému se teprve přimontovávají křídla a ještě se vám někdo snaží očrobovat ocas. Takže si myslím, že je důležité vystupovat eh, jako vaši zástupci, jako zástupci i vaší instituce a prosazovat tak Evropskou unii ve světě. Děkuji. Ještě jednou chceme poděkovat paní vysoké představitelce. Doufáme, že k nám zase brzy zavítá a to s menšími eh, problémy. Kolegy, vy prego di non allontanarvi. Kolegové, prosím, neopouštějte sál, budeme hlasovat. Bude následovat elektronické hlasování. Tanok. Kolego Tanoku. Non se... Ritorni al posto. Kolegy. Kolegyně kolegové. Dobbiamo procedere a una votazione. Musíme pokračovat, nyní nás čeká elektronické hlasování o návrhu usnesení o zprávu pokroku dosaženého Islandem v roce 2010. Spravodajem je pan Christian Dan Preda. Prosím vás tedy, abyste vložili kartičky do hlasovacího zařízení. Pokud tedy jste připraveni, budeme pokračovat. Pozměňovací návrh číslo jedna. Hlasování po částech. První je. Hlasujte prosím o první části. kde je pro? Dohodnuto. Druhá, druhá část je stažena. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ústní pozměňovací návrh kostavci 10, kdo je pro? Proti? Přijat. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pět. Pro? Proti? Přijat. Šest. Pro? Proti? Přijat. Osm. Pro? Proti? Přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. 10. Pro? Proti? Zamítnut. 11. Pro? Proti? Přijat. Ústní pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Prosím, vyjádřete se, kdo je pro? Proti? Přijat. 12 pro, proti, přijat. 13. První část pro, proti, přijata. Druhá část je stažena. 14 pro, proti, přijat. 15 pro, proti, přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, přijat. 17 pro, proti, Zamítnut. 18 pro, proti, zamítnut. 19 pro, proti, zamítnut. 20 pro, proti, zamítnut. Následuje konečné elektronické hlasování. Prosím, hlasujte. Sì. Chiudiamo il voto, manca un... Končím hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas kolegy, který se rozhodl nehlasovat a většina hlasuje pro. Děkuji vám. Adesso lascia la parola. Sì, adesso lascia la Presidente. Bene. Questo poi non c'è. Mi succede il collega Vodi. Na předsednické křeslo teď nastoupí kolega Body. Milí kolegové, budeme pokračovat v zasedání. A teď se budeme věnovat situaci v Bahrajnském království. Vítám zde pana Mingareliho, který nahrazuje pana Kupra, to byl velvyslanec paní vysoké představitelky v Bahrajnu také je zde paní Angelika Niebler, která předsedá delegaci pro země zálivu. Pane Mingarelli. Děkuji, pane předsedo, jsem velmi rád, že jste mě pozvali, abych představil naše stanoviska a analýzy parlamentu. Bahrajn. Znáte fakta stejně jako my, nemáme delegaci na místě, takže Odkazujeme se na to, co nám říká náš velvyslanec v Riádu v Saudské Arábii, a který je akreditován i v ostatních eh, zemích zálivu. A máme také další informace, které získáváme od zastoupení členských států. Už několik týdnů je zde konflikt mezi většinou populace, která vyjadřuje frustraci politickou, sociální a ekonomickou a vedoucími představiteli této země. Zdá se, a opakuji, opravdu zdá se, že původem těchto frustrací a tohoto, této nespokojenosti bylo pouze ekonomické, sociální a politické znepokojení. To znamená, že většina populace měla za to, že režim neumožňoval eh, po populaci využívat bohatství země, že politicky přijímá rozhodnutí menšina a tím pádem se zde nerespektuje důstojnost většiny obyvatelstva. Ale velmi rychle tento konflikt nabral jiný rozměr a jde o otázku vyznání. Víme, že je zde 70% šítů a asi 30% sunitů. Takže zde se věc samozřejmě komplikuje. My jsme okamžitě doporučili úřadům, aby se pokusili zahájit skutečný, upřímný dialog s demonstranty a pokusili se pochopit eh, jejich sociální a ekonomické problémy a potom provést politické reformy, které by umožnily zapojit do politického života království větší část obyvatelstva. Nicméně ten dialog nikdy nezačal a postupně se tento konflikt, který byl původně opravdu pouze sociální, začal nabírat čím dál více náboženský rozměr a tím se věc komplikuje a stává se citlivější, protože to má větší dopad na ostatní země regionu. Je jasné, že šítská většina, která by se cítila hmm, určitým způsobem poškozována, tak eh, by také v Iráku se začala jinak chovat, protože tam se usiluje o rovnováhu pokud jde o vládu a její sdílení se sunity. Stejný dopad by to mělo také v Libanonu. Tam Ezbole vyslovil eh, sympatii se šítskou většinou v Bahrajnu a také ve zbytku Saudské Arábie je menšina šítská, především tam, kde jsou zdroje ropy a zemního plynu. Takže je zde na jedné straně domácí krize, vnitrostátní krize, která se zhoršila, především kvůli tomu, že národní úřady neměly chuť zahájit skutečný národní dialog. A je zde také náboženský rozměr, protože se zde začíná objevovat náboženský konflikt a Vypadá to, že je zde hrozba rozšíření tohoto konfliktu do ostatních zemí. Vysoká představitelka telefonovala s ministrem zahraničních věcí a ptala se ho, nebo žádala ho, aby pořádkové síly nepoužili násilí, aby zahájili dialog a říkala mu také, že Evropská unie by byla ochotná fungovat jako prostředník, pokud by to bylo možné. Vyslala tam před několika dny Roberta Kupra do Bahrajnu. A rada ministru zahraničí včera vydala prohlášení, kde odsuzuje násilí, k němuž došlo před několika dny, vyzývá obě dvě strany ke zdrženlivosti, především tedy národní úřady, žáda zahájení národního dialogu a samozřejmě nabízí také služby Evropské unie. To je tedy ve stručnosti situaci v této, situace v této zemi. Už několik týdnů máme v Bruselu také zástupce Bahrajnského království, se kterým se pravidelně setkáváme a snažíme se lépe pochopit, co se v této zemi děje. To je tedy velmi stručně z mé strany vše. 20. dubna se bude konat ministerská výroční schůze mezi Evropskou unii a zeměmi Rady pro spolupráci v zálivu. Evropská unie se, bude pokus, se pokusí předat určitý počet sdělení a signálu. Pokud chceme být realističní, musíme uznat, že ty páky, které máme k dispozici, jsou relativně omezené. A kromě toho, jak víte, jsou zde saudské jednotky, které byly vyslány do Bahrajnu a které situaci ještě komplikují. Ještě více komplikují. Takže to je velmi stručné rezime dnešní situace. Děkuji. Pane Kůpre, chcete k tomu něco dodat? Chcete počkat na otázky, dobře? Paní Niebler? Děkuji, pane předsedo. Z mé stránky pouze tři poznámky a otázky, které bych takto předem již formulovala. Jednak bych chtěla poděkovat výboru, že eh, jak si zahrnul Bahrajn na pořad jednání a věnuje se mu. Já si myslím, že to je velice dobré a jsem ráda, že zde máme odborníky, od kterých dostaneme informace z první ruky, to více než vítám. A dvě otázky. Eh, ukázali jste, že vláda se snažila o to vést dialog, že tento dialog, jak jsem právě se doslechla, bohužel nakonec veden nebyl. A možná by bylo dobré, kdybyste nám podrobněji vysvětlil, čím to bylo, že tedy k dialogu nedošlo a kdybyste nám řekl, jak to tedy osobně vidíte, zda existují šance k tomu tento dialog reaktivovat, vrátit se k němu a zintenzivnit ho, protože si myslím, že to je jediná možnost, která existuje, tak aby bylo možné demokracii v Bahrajnu podpořit. A další věc, nehovořilo se o tom, je to ta otázka těch saudských jednotek, která si vyžá, které si vyžádala vláda Bahrajnu. Zda byste se tedy o tom mohl zmínit. Je to velice nezvyklé, že pokud existuje problém v jedné země, že si tam vyžádají pomoc vojenských jednotek z druhé země. Chci říct, že na internetu Eh, vidíme celé řady zpráv eh, organizací, které se vědomí lidským právům v tom smyslu, že v celém regionu dochází k používání násilí. Já jsem sama dostala celou řadu e-mailů, ve kterých eh, mě lidé poukazují na to, že ehm, místo předseda International Federation for Human Rights a prezident Bahrajnského výboru pro lidská práva byl zadržen. Můžete k tomu něco říct? Mám pocit, že to není jediný případ, kdy dochází k tomu, že jsou zadržováni demonstranti, kteří demonstrují pokojně. Já bych tedy velice ráda slyšela od vás první ruky, jakým způsobem hodnotíte situaci na místě a co si myslíte o tom, co bychom my jako Evropané mohli učinit. A další věc, zde bych si přála, abychom to trochu prohloubili. Chci se zeptat, jaké, jaký dopad má situace v Bahrajnu na celý Blízký východ. My jsme nyní dnes již měli příležitost o tom hovořit s paní vysokou představitelkou, ale protože vy pocházíte přímo z tohoto regionu, tak bych si od vás ještě jednou ráda vyslechla to, jakým způsobem vy odhadujete situaci v oblasti. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych vám eh, položit otázku. A omlouvám se. Pan Tanok ještě. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem žádala paní vysokou představitelku, aby neměla tedy dvě různé míry. Orientační do protestantů například. A hovořila jsem o ekvivalentu mezi eh, stanoviskem eh, vlády k různým protestním akcím. Barán je silným spojencem západu a je tam, eh, jsou tam americké základny. Tady se jedná tedy o jednání se čistou opozicí. E, uvidíme, jaký bude názor té předsedy vlády oproti králi. E, Sunická monarchie bohužel se málo snažila domluvit s šítskou většinou. A podle BBC jeden z protestujících říkal, že pro Brita nebo pro cizince je snadnější, aby v Bahrajnu dostal práci, než pro e, šítu. Já doufám, že Saudci se omezí jen na znovu nastolení eh, pořádku. A ještě eh, je tu otázka eh, možných dřívějších nároků na území, které by se mohly znovu rozhořet. Při dekolonizaci zálivu mm, došlo k tomu, že se změnilo tedy vlastnictví dvou ostrovů. A a byla uznána takto nezávislost a suverenita Bahrajnu. Monsieur Meyer. Meyer. Děkuji, pane předsedo. Právě jsme se seznámili s tím, že Vysoký komisariát OSN v Ženevě řekl, že v uplynulém týdnu zmizelo v Bahrajnu 50 až 100 lidí že byla napadnuta nemocnice v Salmanii, byli zde zadrženi lékaři a to tež se stalo i v Manamě v nemocnici. Takže z hlediska dodržování lidských práv. Zde máme velmi složitou situaci, navíc se to ještě komplikuje invazí ze strany Saudské Arábie, což je autoritativní režim. Já si myslím, nebo já si nepřeji ze západu žádný zásah, vojenský zásah, ani v Saudské Arábii, ani v Bahrajnu. Proto jsem říkal, že zde máme pokrytecké chování západu, pokud jde o různé konfliktní zóny ve světě. Saudská Arábie, tam nejsou žádné volby, žádné politické strany, není tam žádné právo, jsou tam eh, tělesné tresty, amputace rukou, nohou. Když jsme o tom hovořili v minulosti se Saudskou Arábií, která má nyní své složky v Bahrajnu, tak eh, saudská vláda řekla, že Tyto praktiky jsou součástí jejich tradic už více než 1400 let. A kromě toho jsou zde také další tradice, podle kterých saudské ženy musí být v uvozovkách dobře oblečeny, nemohou jezdit sami, prostředky hromadné dopravy pouze v doprobodu nějakého muže z rodiny, protože je třeba dodržovat islámský zákon. V tomto rámci mně připadá, že by Evropská unie měla zasáhnout už dávno. Já jsem to říkal ještě před eh, libijskou krizí, ještě před eh, tou represí. Měli bychom pokračovat vpřed, ale co se děje? Problémem je ropa. Potřebujeme ropu s libijskou krizí. A samozřejmě nemůžeme rozhořčit zónu, která je tak důležitá z hlediska ropy, ale má politická frakce nedělá žádné takovéto rozdíly a nestaví ekonomické zájmy nad lidská práva. Nedělali jsme to u Libie a neděláme to ani teď. Ale nebudeme požadovat ani zde vojenský zásah, protože všechno musíme vyřešit diplomatickou cestou a musíme velmi silně vyžadovat dodržování lidských práv v Bahrajnu a v Saudské Arábii. Já vím, že to znamená kázat v Sinajské poušti, protože Evropská unie tak to nejedná. Ne, Evropská unie bohužel tak to nejedná. Nejednala tak eh, s, s Benalim ani s Mubarakem a nebude takto jednat ani v Bahrajnu, ani v Saudské Arábii. A máme raději dobré vztahy s feudálním systémem, který má tělesné tresty, protože je nechceme naštvat, aby nám nepřestali posílat ropu kterou potřebujeme pro svůj průmysl. Já si upřímně myslím, že bychom měli k tomu přistoupit energicky a vyslat velmi jasný signál ohledně toho, co se děje v Bahrajnu a v Saudské Arábii. Já si myslím, že nastala chvíle a zprávy, které dostáváme, to jen potvrzují. Ty dnešní zprávy, které jsme dostali z Ženevy, vedou k tomu, že bychom měli jednat velmi rychle. Nemáme zde zastoupení, dobře, ale měli bychom mít nějakou delegaci na vysoké úrovni, na co nejvyšší úrovni a měli bychom ji vyslat do této oblasti, aby pozorovala to, co se děje v této oblasti, abychom měli uh, ověřitelné informace, abychom potom mohli vést silné diplomatické iniciativy a zabránili tomu, aby se zde neroztočila spirála represí, která by mohla vést k velmi obtížné situaci. Děkuji. Brandner. Brandner. Děkuji vám. Jenom velice eh, rychle bych eh, se chtěla zmínit o tom, co už říkal pan Lambsdorff, eh, o kritice a já ji plně sdílím ohledně sdělení eh, paní Eštonové eh, eh, hovořilo se o násilí a o dvojích mírách síly, které mají ostřelovače na jedné straně, na druhé straně je tu tu jsou manifestující, kde je tedy nějaká vyváženost No, takže mi nepřipadá opravdu vhodné je eh, mm, srovnávat tyto dvě strany. Jak vůbec mohlo dojít k takovému to eh, popsání situace? Eh, co se týče Saudské Arábie a Rady pro spolupráci v zálivu, jaký dopad může toto všechno mít pro Evropskou unii? Děkuji, pan Kreisler Dolfler. Um. Děkuji. Pane Mingarelli, já bych vám chtěl poděkovat za váš příspěvek. My jsme již před chvíli měli možnost hovořit s paní Katy Ashtonovou o Bahrajnu. Vy právě přicházíte z této oblasti. Proto se vás chci zeptat, eh, věříte na to, že tam dojde k zásadním reformám? A nebo máte pocit, že v Bahrajnu se to vyvine tím smělem, že nejdříve vyčkají na to, co se stane v Líbii a pokud dominový kámen Kadáfi padne, tak eh, odpůrci současného systému v Bahrajnu potom pravděpodobně nebudou moci být uklidněni pouze malými gesty, oni potom budou požadovat absolutní účast eh, na politickém životě ve eh, zemi a rovnoprávnost. Jak odhadujete situaci? A další věc, já si myslím, že opravdu tady dochází k tomu, že měříme dvojím metrem. Samozřejmě je to ožahová situace, tady vlastně jít do konfliktu se Saudskou Arábií. Dobře víme, že zde mají i USA svou pátou flotilu v Bahrajnu. Eh, jakým způsobem se k tomu postavíme. Dobře víme, že máme rezoluci o Líbii, ale měli bychom si dát pozor na to, aby se neříkalo, že Evropská unie měří dvojím metrem, že má dvojí standardy, že tedy postupujeme u jiné, jedné země jinak než u země druhé. Děkuji. Eh, Madame Gomez. Paní Gomez. When we came out of a meeting... Když skončila v neděli schůze s Arabskou ligou, eh, pan předseda Buzek vedl k delegaci Evropského parlamentu. Nemohli jsme projít hlavními dveřmi, ale postranními, protože se konala demonstrace mladých lidí před Arabskou lidou, ligou a žádali, eh, aby se jednalo kvůli Jemenu, aby se tedy došlo k činům kvůli Jemenu. Mezinárodní společenství a OSN co udělali, nebo co neuděláme. Nečekali jsme, že nás budou takto sledovat. Eh, mladí lidé chtějí, abychom jednali kvůli eh, demokracii v severní Africe a já se chci zeptat pana Mingareloha Kupra. Zdá se jim, zda uspokojovalo to sdělení o Bahrajnu včera. Reflektuje to nějakou konzistentní pozici EU? A nebo je to jenom vedlejší produkt eh, neschody mezi členskými státy? Ještě pan Fox. A pak dostane slovo pan Mingarelli. Pane Foxy. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se mm, hostů z panelu zeptal, eh, jako kolega hovořil po mé pravici, o tom, co se děje v Saudské Arabii, tak eh, to mě opravdu překvapilo, protože to je velice extrémní, protože podle mého se jednalo o formální pozvání barajnskou vládou. Můžete by to trochu osvětlit? A pak do jaké míry Irán je začleněn eh, s, eh, s ohledně toho disentu? protože bych rád slyšel vaše hodnocení, do jaké míry to bylo eh, jaksi nafouknuto nebo přifouknuto cizími eh, silami. Merci. Děkuji. A na závěr této první série otázek vás prosím, abyste se opravdu drželi faktu. Viděli jsme v Tunisku, v Egyptě a v Libii, že televize Al Jazeera se stavila na stranu revolucionářů a velmi spochybňovala ty, kteří byli u moci. Mě by zajímalo, jak informovala televize Al Jazeera o situaci v Bahrajnu. Také se postavila na stranu demonstrantů, anebo je zde vyváženější přístup. A jak také interpretovat fakt, že mezi těmi silami, které vstoupily do Bahrajnu, máme Saudy a Spojené arabské emiráty, ale není tam Katar, který je naopak zase součástí koalice, která intervenuje v Libii. Jak si to tedy vyložit? Možná bych eh, mohl na úvod říct jen pár slov. Já si myslím, že je dobře, že se Evropský parlament zabývá tímto tématem. A měl by to brát vážně. Já si myslím, že my všichni bychom to měli brát vážně. Protože v tom krátkém období, když jsem byl v Bahrajnu jako zástupce vysoké představitelky, tak mě velmi znepokojovalo, jak rychle se společnost polarizovala a že zde nebyl veden dialog. Poslouchal jsem obě strany, protože já jsem tam byl proto spíš, abych poslouchal, než abych lidi poučoval. Tak jsme slyšeli opravdu velmi odlišné interpretace. Já mezi lidmi, s nimiž jsem hovořil, jsem cítil, že bych chtěli, aby se Bahrajn vrátil do normálního stavu. Což je takové klidné místo. Nicméně v minulém roce narůstalo napětí mezi komunitami, nicméně ty nedávné události jsou spíše výjimečné. A výjimečná povaha těch nedávných událostí je součástí problému, protože si nejsem jist, jestli předtím už měli řešit eh, tyto otázky nepokojů. Je obtížné najednou řešit velké demonstrace, kde může docházet i k násilí, kdy se do toho zapojuje policie. To se nám ani ve velkých západních zemích eh, příliš nedaří a dochází k nějakým nehodám. A úřady se omluvili v jedné chvíli za to, jakým způsobem policie zasáhla na jedné z demonstrací. Takže i oni si byli vědomi toho rizika nehod a těch velmi politováníhodných následků. Ale je špatné, říci, že jediné násilí, k němuž došlo, bylo ze strany policie a úřadu. I demonstranti někteří byli násilní, chovali se násilně a alespoň dva policisté zemřeli. Velmi opravdu politování hodným způsobem. A bylo zde i násilí ze strany ozbrojených gengů, které byly zcela mimo jakoukoliv kontrolu z obou stran. Takže v tomto duchu, ne, že bych se z toho snažil vyvozovat nějakou bilanci nebo úsudek, prostě v tomto duchu rada včera vyzvala všechny strany, ne dvě strany, ale opravdu všechny strany, aby zastavili násilí protože teď je tady opravdu celá řada soukromých podniků, pokud jde o násilí. Já jsem téměř přímo z Balkánu cestoval na Bahrajn. A tam byly opravdu spíše nepříjemné ohlasy na to, co jsme viděli na Balkáně. Druhý bod, který je podle mě důležitý, abychom si vyjasnili, je, že pan Fox měl pravdu, pokud to tedy byl on, kdo říkal, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty vyslali své jednotky na pozvání bahrajnských úřadů. To je pravda. Myslím si, že jsou zde i ze zámoří nějaké jednotky. Ale v každém případě nebyly viditelné. Neúčastnili se například ehm, kontroly demonstrací, jejich role byla spíše hlídat eh, klíčové objekty, ale za této situace byly spíše tedy neviditelné. Byly tam, ale byly někde v kasárnách, takže si myslím, že je opravdu chybné dávat těmto jednotkám větší roli, než mají. Otázce Iránu. Jako obvykle u takovýchto otázek je těžké přesně vědět, eh, jaké je stanovisko. Překvapilo by mě, kdyby Iránci nevyužili této příležitosti, kdyby nezaznamenali, že je to pro ně příležitost a nevyužili ji. Na druhé straně bych byl také překvapen v současné chvíli, kdyby Iránci zjistili, že mají opravdu široké publikum v Bahrajnu, protože Opravdu jsem se nesetkal s mnoha lidmi, kteří by chtěli v Bahrajnu uspořádání po vzoru Iránu. Nejvíce mě znepokojilo možná to, že lidé, s nimiž jsem hovořil, a to jak ve vládě, tak v opozici, rozhodně chtěli znovu navázat dialog. Pokud jde o návrhy korunního prince, tak myslím, že ty jsou pořád ještě na stole. Ale už nejsou hlavním bodem na pořadu jednání. A to od chvíle, kdy se velmi vyostřilo násilí v ulicích. Teď nastala taková pauza. Situace je klidnější, to je podle mě ta nejvhodnější chvíle k zahájení dialogu. Z hlediska zprávy Bahrajnu, což je malý ostrov, ta situace byla téměř nesnesitelná. Kolegům trvalo tři hodiny, než se dostali z letiště do města. Když znáte, když znáte Bahrajn, tak se dokážete představit, co to znamenalo, jak byly zablokovány ulice žádná země nemůže fungovat za takových podmínek a měli bychom pochopit, že úřady měly pravdu, když se pokusili o obnovení pořádku a to právě udělali. Ale to je správné řešení pouze v případě, když následuje dialog. A návrhy korunního prince, prince jsou opravdu skvělým základem pro obě strany ale zatím se obě strany ještě nesešly v dialogu a právě to nás znepokojuje. Já to možná ukončím, doplním ještě pár slov eh, k roli Iránu, pane Foxy. Není nemožné, že se Irán bude snažit určitým způsobem využít situaci, ale myslím si, že by bylo velkou chybou říkat, že za problémy v této zemi může nějaký externí faktor. Já si myslím, že to jasně vyplývá z domácích problémů. K dopadům na politickou scénu dalších zemí regionu. Podpoří to reformy? Ano, bez zesporu. Není jediná arabská země, která by nebyla ovlivněna tím, co se stalo v Tunisku, v Egyptě a v Líbii. Takže nepochybuji o tom, že každá země svým způsobem, i když třeba některé z těchto zemí nejsou řízeny příliš demokratickými orgány, budou usilovat o reformu a o modernizaci svých společností. Myslím si, že je to vítr, který vane opravdu všemi směry a těžko se mu vyhneme. Riziko dvojích standardů, to je všude, nejen v tomto regionu. Snadněji hájíme své hodnoty před slabými, kteří nemají zdroje, než před těmi, kdo jsou silní a mají zdroje. A to nejen zde v tomto regionu, ale kdekoliv na světě. Paní Brandner. Měli bychom stavět na roveně demonstranty a pořádkové síly. Já si to nemyslím. V našich sděleních bychom měli požádat eh, demonstranty, aby se zdrželi násilí, ale máte pravdu, že když jsou zde desítky mrtvých, tak je nemůžeme stavět na roveň eh, represních složek. Abych doplnil odpověď svého kolegy na otázku pana Foxe ohledně invaze nebo pozvání. K pozvání došlo v rámci dohody, kterou se řídí Rada pro spolupráci v zálivu. V této dohodě totiž je článek, který činí všechny státy solidárními. Pokud jeden ze států je ohrožen, tak jsou ohroženy i ostatní a je to v podstatě to tež, co článek 5 na to, abych to zestručnil. V tomto případě bahrajnské úřady, já, já to neomlouvám, já pouze říkám, z mého hlediska to samozřejmě neospravedlňuje to, že je zde 2000 zahraničních vojáků, to ne. Já jenom odpovídám, že právně to není invaze, že je zde právní základ v uvozovkách. Bylo zde pozvání. A pane předsedo, nemám odpověď na vaši otázku o televizi Al Jazeera, jakým způsobem nahlíží na problémy v Bahrajnu. Nevím. Nemáme delegaci, nemáme informace. A ohledně stanoviska Kataru k této věci? Protože je součástí rady, ale nikoho nevyslal. Ale účastní se operace v Libii prostě si nějak rozdělili úkoly. Eh, Saudská Arábie a Emiráty se rozhodli, že budou jednat v Bahrajnu a Katařané ze svých vlastních důvodů eh, se rozhodli, že se připojí eh, k té koalici, která působí v Libii. Francesca Brantner. Francesca Brantner. Musím se vrátit k tomu, co uvedl pan Cooper. Trochu mě uklidnil pan Mingarelli, ale vaše poznámky jsou opravdu skutečně překvapivé. Mluvíte o Bahranu jako o pokojném místě a Tunisko podle vás taky pokojné e, místo, kdyby se... Co to znamená, když se lidé snaží změnit politickou situaci? Je to pořád ještě politi... E, pokojné místo? Saudsko-arabské e, jednotky jsou v zemi Víte, to je taková, takový zvláštní obrázek, který nám to popisujete. Na jedné straně tam jsou nějakí mrtví, eh, pak možná dva policisté umřeli a eh, pořádkové síly napochodují do civilistů a pak je v tom Německo a Francie. Kdyby Dokážete si představit, eh, že by mezi eh, Německem a Francií, jak by to vypadalo, kdyby, kdyby francouzští politici zasáhli proti německým demonstrantům? To je opravdu něco strašidelného. Eh, vidíme je. Děkuji, pane předsedo. Podívejte se, pane Kupre. To, co jste zde prezentoval, je právě věc, která nám nedává žádnou kredibilitu v arabském světě. Já jsem byl právě v Egyptě a řeknu vám, že to, jak jsme kvalifikovali ten útok proti Kadáfimu, když jsme říkali, že je to novodobá křížová výprava, a to, jak jste vy kvalifikoval situaci v Bahrajnu, to nás opravdu staví v očích arabského světa do velmi složité pozice. Vy jste se tomu vyhnul, ospravedlňujete to a to přitom ospravedlnitelně není. Feudální režim Saudské Arábie, antidemokratický režim, diktátorský režim a režim Bahrajnu. My musíme jednat a musíme měřit vždy stejným metrem. My jsme velmi přísní, velmi přísní, pokud jde o Kadáfího, to musíme, ale musíme být také velmi přísní, když přijde na Bahrajn a Saudskou Arábii. A to vaše vystoupení nás celo odzbrojilo. Na jedné straně jsou mrtví a na druhé straně taky. Ale my se musíme podívat na skutečnou situaci. Ženeva hlásí, že jsou zde 50 až 100 pohřešovaných, že se napadla nemocnice, že byli zadrženi lékaři, lékaři. Prostě není možné. Musíme režimu říci, že už toho bylo dost a ať se Saudská Arábie stáhne a ať se demokratizuje a ať ukončí ten svůj feudální režim a ať i ženy v Saudské Arábii jsou považovány za lidské bytosti konečně, protože pokud ne, tak nebudeme důvěryhodní. Já rozhodně neříkám, že bychom měli vojensky napadnout eh, Saudskou Arábii nebo Bahrajn. Já nesouhlasím ani s tím útokem na Libii. To vůbec ne. Já pouze říkám, že musíme jednat teď. A musí jednat vysoká představitelka, která musí energicky odsoudit tyto dva režimy, které nemají nic společného ani s lidskými právy, ani s mezinárodním právem. Eh, monsieur Tanok. Pan Tanok. Toto je velice živá diskuze. Zahraniční politika je umění možného a je možné znovu nastolit eh, eh, řád a zákon, aby byli chráněni občani v Libii zatímco v zálivu to není možné z mnoha důvodů, které, kterým rozumíme. Pro pana Kupra, vy jste e, přeskočil eh, to, co jsem eh, říkal, ehm, protože tam se jednalo nějaké revanšistické sklony, můžete ehm, Eh, můžete nám říct si více něco o Bahrajnu, než mm, to, že se tedy něco tady hají za každou cenu. Eh, zdá se, že Teherán se snaží být mnohem agresivnější a získat víc v této souvislosti. Eh, Jenom bych rád dal slovo Gibraltarim, který je zde v sále a reprezentuje Mezinárodní federaci pro lidská práva a paní Nibler nám právě sdělila, že to, že to viděla pana Nabila Ražaba z Centra pro lidská práva v Bahrajnu a že slyšela, že je uvězněn tento člověk. Můžete nám to prosím potvrdit? Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem opravdu chtěla potvrdit, že pan Nabil Rajat, eh, tedy eh, předseda Bahrajnského centra pro lidská práva, byl a tedy váš eh, partner pro diskuzi byl uvězněn, byl zase eh, propuštěn, ale byl, eh, byl tedy hm, zbyt a byl na něj vynakládán psychický náklad. My tomuto říkáme, že to je součást eh, útoku na aktivisty pro lidská práva, jako například lékaři. Spousta eh, lidí byla zatčena, někteří jsou zatím nezvěstní. Je třeba vědět, že občané se bojí jít do nemocnice anebo navštívit lékaře, protože se bojí, že budou při té příležitosti také uvězněni. Eh, je tedy třeba se vrátit k závěrům rady ohledně Bahrajnu. Eh, protože ta, tyto závěry nesplňují očekávání ohledně eh, toho, co by očekávali ochránci práv, eh, protože se pouze lituje ztrát života, nehovoří se o lidských právech a nerozlišuje se tam mezi pozicemi té mm, oficiální složky a ochránců lidských práv. Je tedy zapotřebí, aby došlo k vyšetřování, aby byla sepsána zpráva a, a aby e, jste se dozvěděli více. E, Neustanovit právo a, a zákon je v našem e, zájmu, to jste nepochopil správně. Pane Mingarelli, máte slovo. Monsieur Cooper. Nejdřív pan Cooper. Rád bych poznamenal, já opravdu já se ovlouvám, že neznám jména, ale sdělím názory řečníků. Je opravdu důležité, aby nemocnice fungovaly normálně a správně. Nemocnice, jak jsem sám tam hovořil, že tu jsou různé obrazy toho, co se stalo eh, podle pohledu jednotlivých stran. I na nemocnice je tu tedy různý názor. Já teď nemohu říct, jak to přesně bylo. Nicméně není pravda, že by saudsko-arabské síly že by stáhly eh, ruce na demonstranty, protože byli v kasárnách. A je pravda, že došlo k umrtím na obou stranách. Je pravda, že došlo k násilí proti oběma eh, společenstvím. Já se vám omlouvám, že jsem si nezachytil ta jména, ale vy jste, pane, hovořil o zacházení s tím člověkem, který byl v neděli zatčen. A to je zcela nepřijatelné to, co se stalo. Asi jsem zapomněl otázku pana Tanoka. Ale obávám se, že neznám odpověď. Poslední část toho dotazu byla o úsilí o suverenitu Bahrajnu jako nezávislého státu. Ano, iránská vláda se o tom nějak zmiňovala, ale, ale to byli jen někteří lidé z iránské vlády. Myslím, že někdo od nich hovořil o tom, že Bahrajn se má vrátit eh, ke statusu 13 provincií nebo něco takového. Ale já si e, myslím, že různí, různí iránští představitelé říkají mnoho Eh, takových věcí. Současné problémy je možné a musí být eh, řešeny na základě návrhu korunního prince. Ještě než předám slovo panu Mingarelimu, ještě tu mám jednoho řečníka, Elmara Broka. Pane předsedo, Mám otázku, která se týká Bahrajnu a není příliš daleko. Chci říct, že jsem dnes dopoledne právě viděl detailní zprávu o situaci v Jemenu, kde mám pocit, dochází k tomu, že představitelé před prezidenta systematicky střílí na mladé lidi. Ostřelovači se zaměřují na mladé lidi, mladé lidi, kterými kolem 13 let leží ve vážném stavu v nemocnici. Tam jde o systematický postup proti pokojným demonstrantům a já se ptám, existují nějaké, nějaký záměr ze strany komise a SVČ, aby v této oblasti přistoupila k určitým konkrétním krokům, protože já mám osobně pocit, že už nedokážu rozeznat rozdíl mezi situací v Líbii a situací v Jemenu. Yeah, yeah, yeah. Paní Brantner a potom dáme slovo panu Mingarelemu. Pan Brok to právě správně říkal. Jemen. Máme 15 milionů z nástroje pro stabilitu v Jemenu. Já se chci zeptat, co s těmi penězi budeme dělat, protože ty penězi, peníze momentálně jdou tedy eh, vládě, do vlády. Pane Mingarelli. Pane Mingarelli, pokud je o Jemen, tak eh, pan Brok má pravdu. Jsou tam desítky mrtvých. I zde problémy vznikaly tím, že menšina se zmocnila národního bohatství, je zde také velká chudoba a prezident Salé byl neschopen zahájit dialog se svým obyvatelstvem, takže to je původ problému. Objevily se včera nová fakta. Tři generálové z těch nejdůležitějších v zemi se obrátili proti prezidentovi a postavili se po bok demonstrantů. Jsou zde také kmenoví náčelníci, kteří přešli na stranu opozice a v průběhu víkendu prezident rozpustil v podstatě většinu své vlády a většina těchto představitelů přešla k opozici. Takže je to situace, která se velmi rozbíhla a myslím si, že prezident dlouho nevydrží. Vzhledem k tomu, že část eh, armády, část kmenových náčelníků a také část jeho tradičních politických spojenců se od něj distancovalo. Kromě toho, ten protest má spoustu forem, protože víte, že zde máme menšinu na severu, která už roky vede skutečnou gerilu. Dále jsou zde i protesty na jihu, potom protestuje i mládež, která vyjadřuje svou nespokojenost různými způsoby a potom si myslím, že v Jemenu sice to není důvodem těchto problémů, ale je to věc, která existuje, jsou zde uh, zárodky teroristických organizací. Ne všechno je pod kontrolou, ne celé území je pod kontrolou. Takže si myslím, že je to situace, která se v následujících dnech bude velmi rychle vyvíjet. Co budeme dělat? Jako vždy, máme zde prohlášení a závěry z různých schůzí. Vysoká představitelka několikrát obvinovala nebo tedy odsuzovala násilí na demonstrantech, bylo zde také několik prohlášení, které vyzývají k národnímu dialogu. Včera zde máme také závěry Rady ministrů zahraničí, kteří odsuzují násilí a vyzývají k dialogu a především nás také ministři zahraničí žádají, abychom zrevidovali svou politiku vůči Jemenu. Naše politika vůči Jemenu. Na jedné straně zde máme dohodu o spolupráci, kterou pravdě pravidelně uplatňujeme. Pak zde máme program podpory a asistence. A zde bych odpověděl paní Brandner. Normálně je tedy přínosem pro populaci, a to přímým přínosem. Takže když jsme sledovali reformu bezpečnosti, tak se to využívalo, ale díváme se na to opravdu velmi zblízka. My jsme pomáhali bojovat proti terorismu, protože zde byly dvě schůze přátel Jemenu eh, v únoru minulý rok v, Lond- v Londýně a potom v září v New Yorku. A pokaždé byly protiteroristické operace jedním z klíčových prvků strategie mezinárodního společenství. No právě v tomto rámci máme návrhy na reformu bezpečnostního systému, ale my je sledujeme opravdu velmi pozorně a pokud budeme mít nějaké pochybnosti o využívání těchto prostředků ze strany pořádkových sil, tak to ukončíme. K Bahrajnu. Můžeme i nadále sledovat situaci, a to ještě lépe, než to děláme teď. Musíme se snažit dobře se informovat. Když nemáme zastoupení na místě, je to trochu obtížné, ale musíme dobře znát fakta, musíme také zabránit dvojímu metru, protože to je někdy, nebo ne někdy, vždycky je to riziko. A nesmíme házet do jednoho pytle demonstranty a pořádkové síly. A musíme se také podívat na to, zda Evropská unie nemůže nějakým způsobem, který bychom ještě museli upřesnit, fungovat jako prostředník, protože pokud má vzniknout skutečný dialog, tak je třeba, aby do toho zasáhly vnější faktory. A Evropská unie, pokud si to bahrajnský lid bude přát, protože je potřeba, aby oni podpořili tuto účast, tak by Evropská unie prostřednictvím odpovídajících osobností nebo mechanismů mohla fungovat jako prostředník eh, ve zahájení dialogu. Děkuji vám. A tímto končím schůzi. À quelle heure Ah oui, réunion du bureau élargi. Schůze rozšířeného předsednictví je v 6 hodin a 30 minut.